odpoledne. Je to boj proti obchodování s lidmi ve světle organizovaného zločinu. Nejprve eh, paní Vasiliadu, koordinátorka eh, za Evropskou unii, která nám představí boj proti obchodování s lidmi. A dřív, než dám slovo paní Vasiliadu, eh, dovolte sdělení. Za pár minut budu muset opustit post předsedkyni, budu se muset vrátit do Itálie, takže vás informuji. Zítra budu eh, na jednom soudu eh, vyšetřována soudcem, protože před dvěma lety Totorina, to jméno asi všichni znáte, což je kápo všech káp italské mafie, eh, tak mě tehdy před dvěma lety eh, hrozil smrtí a já teď musím tedy podat svědectví u soudu, budu muset eh, odejít z našeho dnešního jednání, eh, letět do, Milánu a, do Milána a zítra vystoupit na tom soudu. Takže se omlouvám paní Vasiliadu, ale prostě musím do Itálie na to slyšení. A samozřejmě já tam budu tedy jako civilista vyslýchána tedy jako účastník, ne obviněná a dobře. Takže ale mm, teď nejprve paní Vasiliadu zahájí takovým úvodem a poté budeme mít diskuzi, kdy budou moci kolegové se přihlásit. Tak prosím, paní Vasiliadu. Děkuji za to, že jste mě pozvali na zasedání vašeho výboru. Já jsem již se zúčastnila za poslední dva roky, poté co jsem byla jmenována do své funkce několika slyšení v Evropském parlamentu, ale u vás ve výboru jsem poprvé a děkuji za to pozvání, především paní předsedkyně Eh, musím říct, že Evropský parlament eh, hrál zásadní roli při eh, reakci Evropského parlamentu na obchodování s lidmi. A to jenom prokazuje, že, prokazuje, že tam, kde je určitý závazek, určitá angažovanost, určitá politická podpora, tak se věci dají do pohybu a my můžeme reagovat. A to je reakce, která nepochybně činí velký rozdíl v životě v životě obětí. Paní Ajale chci poděkovat za tematický dokument. My spolupracujeme velice konstruktivně a za to děkuji. Dovolte pár slov úvodem. Chci, abychom si dnes všichni uvědomili, že když hovoříme o obchodování s lidmi, tak jsou to často věci, které se mohou odehrávat vedle, ve dveřích či v našem sousedství. Je to prostě otroctví v novodobé podobě, je to vážné porušení porušení lidské důstojnosti, základních eh, práv a eh, abych vám řekla, jak to je, před nějakými šesti měsíci Mezinárodní organizace práce vydala eh, údaje za rok 2002 až 2011 a hovoří až o 21 milionech nucených, obětí nucených prací napříč světem. Z toho je nějakých 5 milionů dětí a nějakých 880 eh, tisíc těchto obětí žije v Evropě. My jsme iniciovali takový pilotní projekt, abychom eh, učinili sběr eh, údajů na unijní úrovni. Vy v tomto výboru nepochybně víte, jak je obtížné zjistit údaje o takto skryté tváři zločinu a jak tyto údaje nejsou vždy zcela spolehlivé, nicméně je to práce, eh, kterou realizujeme a jde o to, abychom tady měli eh, spolehlivější údaje. Eh, chci říct, že tato zpráva bude pravděpodobně vydána před nějaké, několika měsících. 76 eh, eh, obětí je obětí sexuálního zneužívání, ostatní jsou eh, ve 14 jsou tedy přinuceni k nuceným pracím, tři jsou přinuceni k žebrání a zbytek k nuceným pracem v domově. 79 všech obětí jsou mladé dívky a ženy a e, z toho 3% jsou chlapci a zbytek 21% děvčata. E, chci říct, že obchodování s lidmi uvnitř Unie e, narůstá. Já si uvědomuji, jaké je vaše dnešní téma, ale chci vám připomenout, že do značné míry vnitřní obchodování s lidmi je prostě realitou. Dochází k obchodování s o obyvateli, s občany EU v uvnitř Unie. A většina těch gangů eh, je z Číny a Nigérie, což také je v souladu s údaji OECD. Co je zajímavé, je, že co se údajů týče, tak jejich kvalita, počet a typ se zlepšují od roku 2008, když začal první sběr těch údajů a e, dále potom v průběhu let. Takže jsme nepochybně na správné cestě. Ohledně obchodování s lidmi, e, tady údaje prokazují, že e, teď mají ty vnitrostátní orgány také za povinnost tuto tyto údaje sbírat. Obchodování s lidmi je velice komplexní a nadnárodní fenomén. Hovoříme o lidech, kteří jsou prodáváni kvůli sexuálním eh, službám, kvůli nuceným pracem, pracem v továrnách, eh, textilních či jiných. A ten seznám je velice dlouhý. Dále se jim odnímají orgány, eh, jsou také nuceni k trestné činnosti a tak dále a tak podobně. Rovněž víme, a členské státy s tímto velice souhlasí, že toto je jedna z forem zločinu, kde eh, členské státy nemohou jednat samostatně a kde je zapotřebí eh, tedy akce ze strany Evropské unie. A to je také ambice směrnice, která byla přijata. Takže já vám eh, dám některé zásadní informace ohledně toho, co Unie dělá, jakou má legislativu a jak je vše financováno. Takže je tady směrnice z roku 2011 o zamezování a boji proti obchodování s lidmi. Toto je první opatření po eh, přijetí do, smlu, do přijetí Lisabonské smlouvy. Harmonizuje eh, se tady definice eh, toho trestného činu a také těch jednotlivých trestů a zároveň se tady stanovuje rámec pro pomoc a podporu. Takže asi tolik. K politice se vrátím později, ale my teď máme prostě určitou strategii Evropské unie na pět let od roku 2012 do roku 2016 a tato strategie obsahuje 40 konkrétních eh, eh, aktivit v souladu s, eh, s směrnicí. Rovněž máme z října loňského roku Eh, závěry komise, které vyzývají členské státy, aby zajistili včasné eh, převzetí směrnice. A v průběhu let zjišťujeme, že tady e, Unie podpořila celou řadu projektů proti boji, e, v boji proti e, obchodování s lidmi. V loňském roce jsme zjistili, že to je 11 projektů z různých DG, které financují tyto kroky. Můžete to teď najít všechno na webových stránkách, všechno od nějakého roku 2003 4 a dále z jednotlivých eh, odborů Unie. Takže v DG vnitřní věci máme specifický program, takzvaný ISEC, a pak jsou tady ještě další nástroje, jako je například eh, obecný, všeobecný program o solidaritě a eh, řízení migračních toků. Pak tady máme tematické programy o migraci a poskytování azylu a tak dále což vám chci eh, ukázat jako důkaz toho, že boj eh, proti obchodování s lidmi má eh, různé dimenze, tak jak má i toto obchodování s lidmi různé důvody a různé podoby. Takže pokud se podíváte na ty webové stránky, tak uvidíte, že v roce 2014 chceme schrnout v takové studii všechno to, co jsme doposud financovali, abychom zjistili, eh, kam ta politika vlastně směřuje, aby tady byla větší dohledatelnost a odpovědnost eh, vzhledem k těm všem projektům, které vznikly. V této směrnici o obchodování s lidmi je článek, o eh, vytvoření té funkce, ve které se nyní já nacházím, je to také součást eh, stokholmského programu. Původně je to tedy z toho stokholmského programu. A já eh, řeknu pár slov o svém mandátu. Také bych chtěla říci, že my hovoříme o boji proti obchodování s lidmi. Eh, to vidím v tomto výboru a v celé řadě dalších výborů. Snažíme se přesunout od výrazu bojovat eh, proti obchodování s lidmi eh, k výrazu eh, monitorování boje mm, proti obchodování. Chceme tomu dát celostnější rámec. Vyzvali jsme 17 eh, odborů komise, eh, eh, aby přijali účast v takové mezirezortní skupině, kde je vše zastoupeno od spravedlnosti, zdraví, vzdělání přes dopravu, migraci a tak dále. Máme dohromady nějak, za sebou nějakých 30 konzultací, abychom zajistili, že tady bude koherentnost v této oblasti. Tato strategie se vztahuje k pěti eh, základním oblastem. Pomoc, prevence, snižování poptávky, to také zmiňuje paní Ajála ve svém dokumentu, zjiš, zvyšování eh, toho eh, vyšetřování a lepší reakce. Členské státy mají rovněž druhý implementační dokument o vnější aktivitě Evropské unie v oblasti boje proti e, obchodování s lidmi. Takže co jsme učinili? My jsme prostě Eh, udělali takový seznam prioritních třetích zemí, které jsou nepřiměřeně zasaženy tímto typem trestné činnosti. Takže už pár let je to prioritou, jak jsem řekla, ale vzhledem k tomu, že potřebujeme strategičtější přístup Evropské unie, tak Rada za švédského předsednictví přijala tento dokument eh, orientovaný na akci. A toto je výsledek druhého implementačního dokumentu. Máme tedy eh, deset. 20 klíčových zemí a pak také regiony, se kterými bude Unie spolupracovat dál. Strategie Evropské unie je zásadně postavena na obětech. Takže my teď máme z tohoto důvodu také připravený eh, Eh, takový manuál eh, přátelský k uživateli o právech obětí podle unijního práva. Eh, bude to brzy vydáno, už to viděla rada a bude to také přeloženo do různých jazyků Unie a to již v roce 2014. Rovněž máme platformu občanských iniciativ, které poskytují služby a to tato platforma bude zahájí svoji plnou činnost někdy v květnu letošního roku a rovněž hodně e, dáváme důraz na e, poptávku, poptávku na služby obětí obchodování s lidmi. Takže 2,5 e, milionu eur jsou věnovány právě k této otázce. Come back to that in a minute a vrát se k tomu za chviličku e, vrátím. Rovněž chceme také zahájit fungování Evropské podnikatelské koalice proti obchodování s lidmi, která bude združovat e, právní e, entity a soukromé subjekty. Takže hovořila jsem o všech těchto aspektech, včetně práce s Evropským parlamentem. Také pracujeme s různými orgány spravedlnosti či justice. 18. října eh, se několik těchto agentur eh, sešlo ve Varšavě a podepsalo společné komuniké, kde se zavazují k tomu, že budou účinně přispívat k boji proti eh, obchodování s lidmi. A teď tedy máme ty kontaktní body, které se setkávají každé dva, tři měsíce a diskutují o svých aktivitách. Nemyslím si, že by to bylo tak příliš jednoduché, protože ono to jenom ukazuje, jak zapotřebí je tady větší soudržnost eh, při tom sbírání informací, ale my v tomto směru nepolevujeme s naším úsilím. A teď se pokusím soustředit se eh, víc na témata, která jsou relevantní pro váš výbor. Eh, nejožehavější eh, téma je nízký počet těch vyšetřovaných případů. Třetí priorita strategie je právě zvýšená e, aktivita v oblasti vyšetřování těch případů. Ona je to totiž velice lukrativní aktivita, 32 miliard, nějakých 25 miliard eur ročně v ziscích pro Eh, ty aktéry. Takže my musíme samozřejmě tyto finanční zdroje eh, těm dotyčným eh, zmrazit, zabránit jim, aby na ně dosáhli. A to samozřejmě zase znamená, že budeme mít více důkazů pro ta soudní řízení a že se více podaří rozbít tu kriminální síť. Ta přeshraniční charakteristika této eh, činnosti také vyžaduje další eh, pozornosti. My bychom tady mohli mít poměrně dost velkou zbraň v tom eh, spravodajském, v té spravodajské jednotce Unie, která se zabývá finančními přehmaty. A jde samozřejmě i o to, že bychom měli harmonizovat některé věci, jako třeba ten trestný čin praní špinavých peněz. Pak je tady navržená směrnice směrnice o zmrazení a e, konfiskaci zisků z trestné činnosti, což e, samozřejmě je zásadní. Další jev, který je v současné době velice diskutován, e, je otázka korupce. My v tuto chvíli pracujeme na zprávě Eh, boje eh, Unie proti korupci. To by mělo být vydáváno každý eh, dva roky a poprvé v roce 2013. Pak Europol v roce 2012 ve, svém, ve své hodnotící zprávě říká, že v oblasti pašování lidí jsou Eh, jsou další znepokojivé jevy, včetně praní špinavých peněz. Pak je tady impact, eh, což je takový vnitřní okruh Unie eh, pro oblast závažných trestných činů, organizovaného zločinu a tak dále. Jedna z priorit je tady právě boj proti obchodování s lidmi Evropská unie potvrdila, že v porovnání s minulým rokem příspěvky od členských států, co se týče e, spravodajství a důvěrných informací směrem k Europolu, se zdvojnásobily. Takže to je jistě pozitivní, podobně jako je pozitivní zvyšující se výměna informací mezi národními centry a Europolem. My teď máme politiku, máme ty nástroje, máme příslušné právní normy, doufejme, že budeme mít také politickou podporu, abychom to celé dotáhli dál. Já spolehám i na Evropský parlament, že nám v tom pomůže a děkuji vám za pozornost. Thank you very much. Děkuji. já si kladu otázku tedy, kolik lidí eh, tady je na svých křeslech. I paní eh, předsedkyně bohužel nás musela pustit, já se za to eh, omlouvám. A mám tady Ayalu Sender jako první na seznamu. Tak, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Dobře, děkuji, paní Vasiliadu. Je pravda, že já chci skutečně moc poděkovat za vynikající spolupráci eh, právě při eh, eh, co se týče té zprávy o obchodování s lidmi. My jsme o tom jednali na našem výboru. Směrnice již tedy funguje a na začátku března by se mělo vyhodnotit, jakým způsobem tedy by, by mohla fungovat lépe a zároveň již máme zde strategii 2012 až 16, která obsahuje nové kroky nezbytné pro to, abychom pokročili v boji proti eh, tomu eh, to jevu, proti této metle. Vy jste eh, zmínila, že obchodování s lidmi eh, je především pro účely sexuálního zneužívání, to je podstatné téma, a další pro účely nucené práce. Takže to jsou dvě stránky eh, mm, tohoto různého obchodování v EU, tendence, mm, tedy mm, vlastně po té, že se budou novelizovat všechny nástroje, po té, co máme v ruce všechny ty nástroje Europolu, které jsou velice přímočaré, v tomto máme svědectví od různých združení a potom všem náš eh, dojem je, že tento jev ne, že by klesal, ale roste. A já se vás ptám, je to skutečně ta tendence? I přesto, že máme teď více nástrojů, evropských nástrojů, více různých hm, aktivit a hm, pořád se nám nedaří eliminovat především poptávku. Já se vás tedy ptám, jaké konkrétní aktivity podnikáte, abyste bojovali proti poptávce a mm, samozřejmě je mm, nezbytné i řešit toto téma se třetími zeměmi, protože mm, sexuální turistika to je v podstatě e, něco, co se úzce dotýká tedy sexuální zneužívání a Eh, já se tedy ptám, eh, co teď děláte, aby se to eliminovalo a je třeba eh, určitě spolupracovat se třetími zeměmi a jaký typ sankcí se zde plánuje. Jak zde, hm, jste správně říkala, je třeba více trestně stíhat tyto osoby a hm, hm, ukládat jim sankce. A je třeba o tom jednat se třetími zeměmi a nelze zavírat oči nad těmito pachateli a nad těmi mm, podmínkami, třeba ekonomickými podmínkami, které ještě zhoršují obchodování s lidmi. A nakonec je třeba i otevřít tu otázku velice ožehavo, a to je poptávka. Poptávka v Evropské unii, to znamená více tedy eh, těch nevěstinců a podobně. Takže můj případ mé země, my jsme hodně bojovali za rovnost mezi muži a ženami, hodně jsme bojovali za eh, rovnější vztahy, a, eh, ale pořád ještě platí, že je zde velká poptávka právě eh, především v souvislosti se sexuálním zneužíváním a i jak je to tedy s krizí. Krize tedy asi i zhoršila tu poptávku po otrocké práci a tím říkám jakkoliv, snažíme se to nějak legalizovat třeba, ale je to velice hrozné, eh, všechny tyto aspekty a mm, protože tito lidé žijí tedy nedůstojný život, v nedůstojných podmínkách pracují a to všechno otevírá možnosti tedy pro eh, růst tohoto jevu, tedy eh, otrokářské práce. A já se ptám, jaké sankce v souvislosti se třetími zeměmi Eh, plánujete a jak tedy chcete trestat ty, kteří potom legalizují, snaží se legalizovat výnosy z této trestné činnosti a jak chcete bojovat proti poptávce. Mně nejde pouze o nějaká obecná opatření, ale něco radikálnějšího, rigoroznějšího je třeba apelovat na to, aby existovaly sankce, aby ty osoby byly stíhány a odsuzovány a samozřejmě jste, eh, je třeba tedy pracovat na těch zákonných normách. Děkuji. Thank you. Um... Děkuji, děkuji, že jste přišla a určitě tady, eh, eh, jak si vidíte, že nás není mnoho, ale zůstali tady ti nejkvalitnější. Zajímavé. Já mám pět takových otázek. Je jich hodně ptám se, spolupracují s vámi všechny členské státy, anebo je tak nahodilé, některé spíš ano, jiné ne. Za druhé, jak tato, jak funguje přeshraniční spolupráce mezi členskými státy, funguje dobře, anebo je to problém, co je to příliš pomalé a tak dále. Takže to mě také zajímá. Za třetí, vy říkáte, řekla jste, že většina lidí, tedy z Nigérie a z Číny je a kam jedou, kam jezdí především prioritně. Směřují tedy do eh, nějakého konkrétního státu, hlavně když je zde eh, volný pohyb. A za čtvrté, velice seriózní, závažná věc, malá míra trestně stíhaných. Proč je problém s dokazováním? V čem je problém? A nakonec, jak asi víte, my, náš výbor, připravuje zprávu, kde by do má doporučit, jak Evropa může proti tomu lépe bojovat. A já se ptám, máte pro náš výbor konkrétní doporučení, která by měla figurovat v této zprávě? Je třeba tedy udělat to či ono v tomto smyslu. A poté by se situace zlepšila. Děkuji. Paní Mor- Morvaj. Děkuji. Já jsem ráda, že jeden z předřečníků zmínil, nebo předřečnic zmínila otázku rovnosti v kontextu obchodování s lidmi. Samozřejmě ona především měla na mysli obchodování pro účely sexuálního zneužívání. Zde eh, zatím žádná rovnost nepanuje, explicitně téměř to znamená ženy. Oběti jsou ženy. Já ještě chci zmínit další téma spojené s rovností a to se týká jak obchodování pro účely sexuální zneužívání, tak pro účely no, nucené práce. A to je velice delikátní otázka nedostatku rovnosti mezi členskými státy v Evropské unii. E, e, moje hypotéza je takováto. Většina obětí je z východní Evropy, nebo i možná jižní Evropy, tedy, jak by řekla, takové druhořadé státy EU a jezdí tedy pro tyto účely do těch starých členských států, e, do těch, do těch tedy bohatších západoevropských. Já jsem si jistá, že moje hypotéza je pravdivá. Já jsem nikdy totiž neviděla nějakou holanděnku, kterou by někdo propašoval do Maďarska či Bulharska či Rumunska pro účely sexuálního zneužití tam ale eh, naopak je to včetně, daleko, daleko četnější. A podobně nikdy jsem neviděla eh, Němce, eh, který by žil v otrockých podmínkách v Bulharsku, Rumunsku či Maďarsku. Ale máme opět, naopak je to velice běžné. Já se ptám, jaká jsou čísla a jak dlouho chceme mlčet Eh, ve světle tohoto důležitého aspektu obchodování s lidmi. Eh, jaká jsou čísla, máte údaje, jak je to s těmi eh, poměry a jaká, jaké jsou ty hlavní strukturální důvody, příčiny obchodování s lidmi pro oba účely, tedy práce, nucené práce i sexuální zneužívání. Ráda eh, jsem od vás slyšela to slovo poptávka, že je třeba řešit otázku poptávky, ale byla jsem trochu zklamána, když jsem neslyšela, co jsem očekávala, že uslyším, a to především, že když hovoříme o obchodování se ženami pro účely sexuální, jinými e, slovy pro účely prostituce, tak nejvíce evidentní způsob, jak řešit hm, poptávku, je řešit prostituci. To znamená, pokud nebude existovat prostituce, pokud bude zakázána, tak potom hm, bude možné trestně stíhat klienty potenciální klienty a v podstatě pak nebude žádná poptávka po tomto obchodování. Když zmiňujete otázku poptávky pro účely sexuální, tak tím míníte řešit poptávku po prostitutkách a sexuálním zneužívání obecně řečeno. Co si Evropská unie myslí o té staré známé diskuzi, že eh, zde je dobrovolná prostituce, a nedobrovolná nucená prostituce. Já nevěřím tedy v tento rozdíl a já se ptám, jaký je na to názor Evropské unie, jaký je tedy vztah mezi prostitucí a obchodováním. Děkuji. Pan Paramo, prosím. Jenom jednoduchá otázka která v podstatě navazuje i na to, co eh, řekla právě předřečnice. Já bych lépe chtěl pochopit eh, eh, rozsah tohoto jevu, tedy obchodování s lidmi, a to konkrétně v Evropě. Mm, především jste ocitovala 5 milionů nezletilých, 500 tisíc v Evropě jste zmínila. Mě by zajímala ta čísla, jaký je objem, rozsah tohoto jevu obchodování. A za druhé, ty zločinné, zločinecké organizace, které organizují toto obchodování. Řekněme, možná, že eh, to neříkám perfektně, ale to znamená, kdo to je, kdo je zatím. Jsou to Evropané a pokud ano, tak především z jakých zemí. Děkuji. Děkuji, paní McIntyre. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedající Měla jsem těch dotazů více. A tady bych se nejprve eh, připojila k panu Newton Danovi eh, v tom smyslu, proč máme tak eh, velice málo případů, které jsou vyšetřovány. Mě by opravdu zajímalo, jaké jsou důvody, které byste případně k tomuhle uvedla. Já mám svou vlastní Eh, představu, ale přece jenom je jistě velice pozbuzující, že máme stoprocentní nárůst eh, informací, které jsou zasílány Europolu a Europol nepochybně odvádí skvělou práci, to jistě. A eh, já si kladu otázku, zdali ten stoprocentní nárůst oproti minulém roce byl v důsledku větší spolupráce či většího objemu obchodování s lidmi. Prostě kde je ten důvod tohoto nárůstu? výměny informací. A třetí věc, která by mě zajímala, je tato. My jsme se zabývali třeba obchodováním s dětmi a tím, když eh, vlastně, eh, kdy se o tom dozvídáme a tak dále. Eh, vy jste tady hovořila specificky o obchodování s lidmi a mě by zajímalo, zdali to můžete trochu zúžit a říct nám pár slov o obchodování s dětmi, zdali jsou to děti z třetích zemí a pokud ano, tak z jakých a tak dále. Děkuji. Eh, předsedající, děkuji za tyto velice zajímavé eh, připomínky a dotazy a možná, že by náš host dnes teď chtěl eh, už odpovědět na to, co tady zaznělo za dotazy a připomínky a přitom schrnout své vystoupení. Prosím, děkuji, ano, děkuji za vaši pozornost, za velmi zajímavé dotazy. Já se pokusím to schrnout a doufám, že se mi podaří se dotknout všech těch témat. Možná, že bych začala s tím tématem třetích zemí. To je to ostatně také dost důležité vzhledem k našemu dnešnímu jednání obecněji, nejenom k tomuto konkrétnímu tématu. Tady existuje takový akční dokument o vnější aktivitě Unie ohledně obchodování s lidmi. To bylo vypracováno za švédského předsednictví v roce 2009. Teď máme druhou implementační zprávu, ta byla e, přijata v prosinci 2012. A co udělali členské státy a rada? E, připravili takový seznam deseti prioritních zemí have a, a list of, um, if you like, counterparts would like to work with. Takže máme několik takovýchto zemí a jak jsme tento eh, seznam vypracovali. Inu, je to výsledkem eh, slučování našich údajů, eh, našeho vlastního pilotního sběru údajů v letošním roce. Jsou tam také vstupy od Frontexu, Europolu, Mezinárodní organizace pro migraci, Mezinárodní organizaci práce a tak dále. Prostě je to soubor údajů, takže my můžeme říci, že těch prvních prvních deset zemí na tom seznamu jsou skutečně státy, na které bychom se měli v Unii soustředit. A o tom se teď diskutuje i s eh, službou pro vnější činnost. Jde o to, jak by mohla komise ještě více přispět k tomuto úsilí, jak by mohla lépe spolupracovat s členskými státy a cílit ty finanční prostředky eh, kvalitněji. Teď dále k těm údajům. Vy se ptáte na děti. No, my víme z našich předběžných údajů, a tady musím opakovat to, co už jsem řekla v, údaj, v úvodu, eh, jsou to pouze indikativní údaje, kvalita těch údajů se od roku 2008 do roku 2010 výrazně zvýšila. Nicméně, eh, eh, když jde o tyto otázky, tak to jsme vlastně pouze u takového toho vrcholku ledovce. Víme, kolik procent představují děti, je to asi 15 procent, z toho celkového objemu. A abych vám udala nějaké další údaje, tak asi polovina všech našich e, projektů, především v oblasti vnitra, e, se zabývají právě e, obchodováním s dětmi. My v tomto směru velice těsně pracujeme s kolegy v komisi. Teď právě dokončujeme studii, kterou vede ICNPD a e, která se věnuje tomu nucení e, e, k žebrání. To jsou údaje, které budou v následujících dvou měsících již dostupné, takže budete mít specifické informace o těch dětech, odkud pocházejí a tak dále. Ale teď už vám mohu říct, že počet E, velký počet obětí tohoto obchodu s dětmi jsou občané Unie. A e, jsou to právě únosy dětí, kterými, s kterými se obchoduje s cílem, aby potom e, se museli živit žebrotou. Kéž bych vám mohla dát konkrétnější údaje, ale bohužel nemohu. A právě tento výbor eh, si jistě dobře uvědomuje, jak obtížné to je dospět ke konkrétním číslům, když jde o činnosti, které jsou prostě činnostmi organizovaného zločinu v zásadě. Ale my se na to stejně soustředujeme. Máme tady celou řadu projektů v této oblasti, pracujeme s vnitrostátními zpravodaji či orgány, abychom zajistili to nejlepší možné sbírání eh, konkrétních údajů. Teď jsme provedli takovéto první pilotní cvičení, za dva roky to zopakujeme a skutečně děláme všechno pro to, aby se ten sběr údajů zlepšil. Zdali se situace zhoršila či nikoliv, abych eh, se eh, dotkla té otázky, zdali se s Europolem spacuje, spolupracuje lépe, nebo zdali se zvýšil objem obchodování s lidmi. Já myslím, že trochu pravdy je na obou těchto premisách. Samozřejmě e, jsou tady činnosti, které zaznamenávají úspěch, činnosti e, slučování snah členskou, e, členských států, protože oni si sami uvědomují, že to je asi jediný způsob, jak můžeme věci posunout ku předu, ale zároveň je velmi pravděpodobné, že je tady více obětí toho obchodování. Zase čísla přesná udat nemohu, ale myslím si, že v době e, krize je vlastně ta zranitelnost mnohem vyšší. A tady vlastně také zazněla otázka ohledně vyváženosti a e, rovnosti. E, hodně akademiků a nevládních organizací se zabývá těmi příčinami Eh, tohoto, eh, této hrozby. Eh, skutečnost, že někdo žije v oblasti konfliktu, že je zranitelný vůči sociálnímu vyčlenování, že tady existuje nerovnost mezi muži a ženami, že tady existuje násilí založené na genderu. Takže to jsou všechno faktory, které mohou toto nebezpečí zvyšovat. Zranitelnost vůči chudobě. Takže těžko tady ukázat na jednu specifickou skupinu. A ale je obecně řečeno samozřejmě e, pravdou, že je pravděpodobné, že lidé budou e, prostě zranitelnější a že se spíš dostanou do těchto sítí a tenat e, v situacích, kde jsou chudí, kdy žijí v komplikovaných podmínkách. Někdy jsou to lidé, kteří nejsou prostě eh, odchyceni či uneseni. Jsou to lidé, kteří hledají práci. Jsou to lidé, kteří prostě eh, podají eh, žádost o nějakou konkrétní práci v nějaké zcela legální zprostředkovatelně práce a pak už se stanou oběťmi toho obchodování, nemají možnost eh, z úniku, jsou prostě drženi v šachu různými hrozbami, buď fyzickým násilím nebo hrozbou eh, postihu vůči rodinám a tak dále. A když, se dojdeme, eh, když dojdeme k těm základním příčinám zranitelnosti a tak dále, ono tady několik z vás jmenovalo otázku poptávky. No a právě poptávka je to, na co se teď Evropská komise zaměřuje angažuje. A děláme to více způsoby. Za prvé, máme eh, tady eh, vlastně eh, to výběrové řízení výše 25 milionů, jehož cílem je slučit, sloučit informace ze strany vysokoškolských pracovišť v roce 2016. Směrnice příslušná hovoří o tom, že máme vypracovat zprávu, která by se zabývala možnou kriminalizací klientů eh, obětí eh, obchodování. Eh, tam, kde dotyční vědí, že se jedná o oběť obchodování. Takže tam, kde někdo vědomně využívá služeb Eh, osoby, která byla předmětem obchodování. Tady zase to není otázka, kde by mohla Unie zasáhnout, ale eh, komise samozřejmě ví, že je přímá vazba mezi prostitucí a obchodováním s lidmi. A tam, kde to je jednoznačné a někde tomu tak je, tak komise bude toto monitorovat prostřednictvím směrnice. Rovněž budeme v březnu v New Yorku eh, přítomni na jednání o statutu žen eh, a tam se budeme zabývat eh, touto dimenzí genderu, což je další parametr, který velice, velice vážně řešíme. Co se týče Nigérie a Číny, tam mi ta otázka trochu unikla. No, to se také objeví v té zprávě. Já vám nechci dát nějaké náznaky, protože za tyto země neodpovídám, ale eh, jde o prostě eh, ženy a děti z Nigerie se většinou soustředují ve třech, čtyřech státech, ne napříč Unii a to všechno bude také k dispozici v tom Eh, dokumentu. To samé platí pro Čínu. Ohledně eh, těch eh, kriminálních sítí, tak ve své zprávě za rok 2011 Europol specificky označuje některé země, kde ty, odkud pocházejí ti obchodníci s lidmi. A pokud podíváte tedy na, navíc na země mimo Unie, na ten seznam prioritních zemí, který jsme vydali, tak uvidíte, že tady je velmi e, jasné propojení. Takže my jsme se nedívali pouze na počet obětí z třetích států, kteří, e, které přicházejí do Unie, ale také na, ten, na tu síť a kdo ji spravuje a z jakých zemí. Co se týče spolupráce mezi členskými státy, no, e, já rozumím tomu, že dochází k zvýšené spolupráci, protože členské státy sami eh, vykazují větší potřebu spolupráce. Eh, více strané, ale je tady také hodně bilaterální zpráce. Někdy to také eh, financuje či vede komise prostřednictvím svých společných vyšetřujících týmů. Takže měli jsme tady velice dobrý projekt, kde se sloučilo či spolupracovalo eh, tak, že se prokázala určité, prokázaly určité sítě. Eh, já eh, si zatím nechci v tomto směru Eh, dalšími eh, těmi skutečnostmi zabývat, protože plná transpozice směrnice má být provedena do 6. dubna letošního roku a eh, tam v té směrnici samotné už je hodně řečeno o tom, jak mohou členské státy zvyšovat to vyšetřování. Je tady možnost až desetiletých trestů a my doufáme, že do dubna to bude všude již v pořádku a budeme to moci monitorovat z větší blízkosti blízkosti. A teď ta doporučení. Je tady celá řada oblastí v té naší strategii. Já bych doporučila, abyste se na, te, na to téma podívali takovým souhrnějším způsobem, pokud se podíváme na rámcové rozhodnutí z roku 2002, které nahrazuje ta směrnice, tak eh, tam byl eh, přístup velice eh, v té, z té pozice o uplatňování práva. Co nám ovšem členské státy říkají, je, že toto je přístup, který se tak úplně neosvědčil. My se musíme zabývat také prevencí, ochranou obětí, pomoci obětem, protože sum, sumárum na závěr je to tak, a to máme takto to informace od Mezinárodní organizace e, při, e, migrantů, tak e, Prostě tyto, tyto lidé si zaslouží, abychom e, vlastně e, začali práci od té fáze prevence až do úplné reintegrace e, těch původních obětí. To je zcela zásadní, je tedy zapotřebí takovéhoto koordinovanějšího přístupu. A zase máme určitý počet e, akcí pro členské státy, jejich 40, není zase až tolik, ale tam, kde o e, vyšetřování finančních e, trestných činů a tam prostě je zapotřebí, aby členské státy s námi byly na jedné lodi. Děkuji za to. Děkuji za to, jak jasně jste, jasně jste odpověděla na otázky a Eh, děkuji za veliké odhodlání, které jste nám zde předala. Děkuji. A nyní klaster 2 a máme to potěšení. Zde vidíte mladší tvář eh, za naším předsednickým slovem stolem. Pan Taváreš teď převezme funkci. Kolegové, děkuji, dobrý, dobré odpoledne. Chci poděkovat eh, především našim mm, kolegovi Timothy Kirkopovi a nyní začneme s druhým klastrem nebo panelem, který se týká eh, spolupráci se třetími zeměmi v rámci boji proti organizovanému zločinu a jako příklad zde budeme mít spolupráci mezi EU a Ruskem. Máme zde pana Raula Hernandese i Sagreru z Mezinárodního eh, institutu z Barcelony, který představí závěry takové studie, která se týká Ruska a spolupráce eh, s prostorem svobody, bezpečnosti a práva. Takže prosím, máte 20 až 30 minut. Děkuji, pane Sagrero. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Skutečně chci moc, moc poděkovat eh, výboru Krim za laskavé pozvání dnes, abych vám eh, představil závěry a hlavní zjištění této studie, která se eh, týká tedy Ruska a našeho společného prostoru Eh, svobody, bezpečnosti a práva. Máme zde i paní Olgu Potěmkinu z, z, z Ruské akademie věd a potom zde, eh, tedy, která také má na starosti eh, studii. A dále. Takže, takže v podstatě tady šlo o výzkum, i když vlastně jsme již začali se tímto zabývat eh, v 90. letech a hlavním cílem bylo objasnit si tuto velice důležitou eh, oblast spolupráce, především ve světle Lisabonské smlouvy a posílených pravomocí parlamentu a i především ve světle toho, jak eh, i se ustavila služba pro vnější vztahy já vám řeknu, jaká hlavní zjištění vyplývají ze studie a budeme mít spoustu času na diskuzi pak. Já předpokládám, že v oblasti eh, organizovaného eh, zločinu spolupráce s Ruskem zatím nejde moc daleko, ale mm, já bych se mm, zaměřil na tuto spolupráci, mm, protože je pro vás zajímavá určitě, takže má pro vás svoji hodnotu metodicky. Tato studie zahrnovala i e, celou řadu e, interview, pohovorů s hlavními dotčenými subjekty, a to z Evropské unie, z Ruska, v oblasti tedy justice, svobody a práva, z různých tedy agentur, institucí EU a e, z partnerských organizací v Rusku. A takže teď Dovolte stručně, abych vám předesl rezime a řekl vám, jaké jsou hlavní eh, cíle a zjištění a poté vám eh, řeknu, jak vypadá normativní rámec a institucionální rámec této spolupráce v oblasti tedy justice, svobody a práva a především se zaměřím na různé oblasti politik a jaký je stav, jaký je vývoj v každé oblasti. Já si eh, to rozdělím na ty oblasti, kde došlo k pokroku mm, při implementaci cestovní mapy a eh, oddělím to od dalších oblastí, kde zatím ten pokrok je spíše omezený. A nakonec eh, se podíváme na závěry této studie. Dobře, takže jaké jsou cíle této studie? Šlo o to vyhodnotit si pokrok při implementaci cestovní Eh, mapy eh, pro ten společný eh, prostor spravedlnosti práva a bezpečnosti. Šlo o to i analyzovat mm, důvody mm, případné nedostatečné spolupráce v této oblasti. Zapomněl jsem vám říci, že tato, žádost byla na, tato studie byla na žádost výboru LIBE. Pokud se nemělím, řada mm, členů výboru Krym je také členy výboru LIBE i společného parlamentního výboru s Ruskem. A takže mm, zde mm, výbor Libe při tom zadání zdůraznil, že zde existuje zjevná absence spolupráce s Ruskem v této oblasti. Takže jaké jsou důvody, proč je ta spolupráce nedostačující? Dále jsme vyhodnotili spolupráci v oblasti lidských práv protože lidská práva jsou základem pro spolupráci v oblasti eh, eh, spravedlnosti, eh, justice a svobody. A potom jsme se podívali na institucionální rámec spolupráce v této oblasti, protože zde existují různé možné konfigurace institucí, které se zapojují do tohoto, což samozřejmě má dopad na výsledky spolupráce. A hlavní zjištění. Již jsem mm, předeslal, že zde se ta cestovní mapa eh, realizovala způsobem nerovnoměrným. Větší eh, vývoj existuje v oblastech spojených se svobodou a bezpečností, tedy eh, hranice, ochrana víc, více tedy, než v oblasti svobod. Dále, vzájemná důvěra mezi Ruskem a EU na politické úrovni je nedostačující a také i strategické využívání různých podmínek kondicionality ze strany EU, což je hlavní důvod eh, této nedostatečné spolupráce. A za třetí, socializace. Co tím míním? Zvýšený počet výměny názorů, respektive kontaktů mezi experty z obou stran toto, tento nástroj podle nás je nejlepším nástrojem, jak posilovat spolupráci mezi EU a Ruskem. A nyní dovolte další slide. Velice rychle. Jaký, jak vypadá normativní rámec protože to je nezbytné znát, abychom pochopili, jaký je výchozí stav a kam směřujeme. Jak asi víte, eh, právně, právně závazný rámec to je dohoda o partnerství a spolupráci, mm, která eh, začala být účinná v roce 1997 a má ale velice vágní kapitolu 8 o spolupráci eh, v boji proti nezákonné činnosti. To je jediný právní základ, který máme. Jediný právně závazný základ, který máme pro spolupráci v této oblasti. Od roku 90, pardon, před pěti lety, od, v roce 2007, eh, se zahájilo jednání s Ruskem o nové dohodě, která by měla nahradit tuto dohodu o partnerství a spolupráci, což by mělo i zahrnout komplexní kapitolu věnovanou oblasti tedy justice, tedy spravedlnosti, svobody a bezpečnosti a práva. Takže v roce 2003 mm, mm, Petersburský summit, tam e, se e, Moskva a Brusel dohodli na e, agendě v této oblasti, tedy spravedlnosti, svobody a bezpečnosti, a i se dohodli na té cestovní mapě. Takže to je, mm, tak vypadá politická agenda v oblasti spravedlnosti, svobody a práva a bezpečnosti, pardon. Potom i stokholmský program, ten eh, zdůrazňuje Rusko jakožto strategického partnera EU a zdůrazňuje i externí dimenze této spolupráce a jak jsem již zmínil v úvodu, Lisabonská smlouva posiluje roli Evropského parlamentu ve vnějších vztazích eh, s tím, že parlament musí vyjádřit souhlas s každou mezinárodní smlouvou a dohodou, kterou podepisuje EU a určitě i eh, v oblasti spravedlnosti, eh, svobody a bezpečnosti také budou následovat další dohody. A nyní dovolte, abych pokračoval s institucionálním rámcem v oblasti spravedlnosti, svobody a bezpečnosti. Takže zde před, je, máme zde základní formát, a to je formát eh, tedy eh, stále rady partnerství, což vlastně taková ad hoc konfigurace. A kdybychom si to porovnali tedy bychom si porovnali tuto eh, radu s kratkou PPC, to je tedy zkratka pro stálou radu pro partnerství, kdybychom si to porovnali s podvýbory, které máme eh, eh, třeba se zeměmi sousedství, tak ty podvýbory jsou lépe strukturovány a i podvýbory eh, jsou eh, více reprezentativními orgány, které eh, zastupují různé rezorty, ať je to ministerstvo vnitra či spravedlnosti. A jak jsem řekl, tedy ty všechny rezorty dotčené jsou zastoupeny v podvýborech. Jediný bod zde, který musím zdůraznit, je, že podvýbory by asi byly lepší platformou než PPC a Potom se zde konají tedy pravidelné nepolitické schůze eh, vyšších úředníků, které vyjednávají v této oblasti. A toto ale pouze ve velice specifických oblastech, jako dialog pro vizovou eh, povinnost, potom máme zde, eh, zased, kde se konají zasedání úředníků a my bychom rádi, v této zprávě to říkáme, aby tato zasedání vyšších úředníků se stala pravidlem pro celou škálu politik v této oblasti. To znamená, aby se to generalizovalo pro celou spolupráci eh, v oblasti eh, spravedlnosti, svobody a bezpečnosti. Na poslední schůzi PPC tak Rusko právě eh, zdůraznilo, že by se měla konat vždycky taková výroční schůze, která by pokrývala všech, celou škálu eh, aktivit. Dále eh, je třeba i, aby Evropská unie lépe koordinovala své vnější aktivity v této oblasti. Zde eh, i mm, je relevantní zapojení, zapojení Evropského parlamentu, potom komise, tedy DG Home, DG Justice, potom vnější služby, potom veškeré agentury odpovědné za vnitro a spravedlnost a za chvíli to zdůrazním, protože tyto agentury hrají zásadní roli při implementaci cestovní mapy jako Frontex, Europol i CEPOL, a tedy to policejní akademie. Všechny mají svoji roli. Ve světle tedy implementace Lisabonské smlouvy to je problém, který je třeba ještě vyřešit v Evropské unii. Takže nyní, teď Doufám, že po tomto relativně stručném úvodu, eh, kdy jsem představil, jaký je rámec spolupráce s Ruskem v oblasti spravedlnosti, svobody a bezpečnosti, tak nyní ty hlavní oblasti politik začnu těmi, kde nastal skutečný flagrantní pokrok. Nejprve readmisní dohoda. Zde došlo k úspěšné implementaci hm, této dohody z roku 2007 a nejsou zde žádné velké stížnosti, které bychom slyšeli z EU, členských států či od Ruska. A do implementace se zapojily i členské státy. Pořád ještě jediný problém, který zbývá vyřešit, se týká identifikace e, e, státní příslušnosti těch migrantů v tranzitu tedy ti, kteří přichází z jiné země než z Ruska, ale jezdí přes Rusko, proto aby přes Rusko se dostali do EU. Pokud jde o e, hranice, zde existuje mm, takové pracovní uspořádání mezi Frontexem a e, ruskou pohraniční službou. O, již od roku 2006 to funguje. V podstatě to e, byl první pracovní režim, který Frontex začal provozovat. A zde šlo o to e, realizovat programy osvěty, vzdělávání, budování kapacit, výměny informací mezi těmito dvěmi subjekty. A nyní, eh, pokud jde o eh, vymezení hranic, to byl pořád ještě neřešený problém mezi Ruskem, Ruskou federací a pobaltskými republikami. Tak zde se zlepšily i dohody s Lotyšskem, s Litvou a i se opět začalo vyjednávat o tomto s Estonskem. Takže jaké jsou ty oblasti? Vidíte, že jich je mnoho, je jich daleko více. Tedy kde nedošlo k velkému pokroku. Takže za prvé liberalizace vizové povinnosti. Vizová liberaliza- liberalizace, to znamená zrušení šengenských víz pro ruské občany a také i zrušení krátkodobých víz pro evropské občany, kteří jedou do Ruska. To je zásadní oblast našich politik, která eh, v podstatě eh, zapadá do celého toho procesu směřujícímu k liberalizaci a to v podstatě i se dotýká mm, většiny eh, politik, protože jde o to i, aby byly splněny příslušné technické požadavky. Nejprve i došlo ke spolupráci, pokud jde o zabezpečení cestovních dokladů, tedy tím myslím zavedení biometrických cestovních dokladů, především potom nezákonná migrace. V zásadě to je správná, tady jde o správnou implementaci readmisní smlouvy, potom veřejná, veřejný pořádek, to je velice významné především pro spolupráci eh, v oblasti organizovaného zločinu a všechno, co se týká tedy prosazování práva a ochrana veřejného pořádku. A dále je další blok témat, který je vágnější, což jsou vnější vztahy a základní práva. Později pohovořím o spolupráci v oblasti lidských práv a e, vysvětlím, o co jde v této spolupráci. Takže e, Rusko, jak, mm, jakmile e, se dohodne, že všechny ty požadavky začnou platit, tak se potom podepíše nová dohoda o zrušení vizové povinnosti a tím se vlastně zruší vizový režim s Ruskem. Tak jaký je stav implementace tohoto procesu? Dobře. zatímco Rusko zdůrazňuje, že Evropská unie v podstatě mm, má přijmout pouze politické rozhodnutí, to, eh, že to je pouze otázka politické rozhodnutí, to, pro Rusko to je zásadní rozhodnutí, tak Evropská ale unie zdůrazňuje, že eh, je třeba to vyřešit technicky především, to znamená, musí být splněny všechny ty požadavky, které jsem vyjmenoval. Je zde tedy odlišný přístup Eh, obou stran eh, odlišný přístup k realizaci eh, politiky vízové liberalizace. Stručně nyní zmíním ten režim odlehčené vizové povinnosti. Jak jsem řekl, tady máme dohodu z roku 2007. Tím míníme určité snažší podmínky pro určité kategorie žadatelů o výzum a e, i se má urychlit proces vydávání víz. Nyní tedy tato dohoda již platí, je účinná a měla by být novelizována prostřednictvím nové smlouvy která potřebuje souhlas Evropského parlamentu a v té nové, eh, ta nová dohoda eh, se bude snažit adaptovat tento režim eh, tak, aby byl v souladu s vizovým kodexem z roku 2009. Tady máme jasný signál, že zde existuje malá vzájemná důvěra mezi EU a Ruskem. To jasně vyplývá z implementace této dohody. A takže Evropská unie je proti začlenění eh, majitelů služebních pasů do této dohody, tak Rusko reago- zareagovalo negativně na tento požadavek a zrušilo kategorii občanů, eh, tedy eh, především šlo o členy posádek, kteří již tehdy byli osvobozeni. A takže vidíte, je zde malá důvěra. Dále, pokud jde o dohodu o malém mm, přeshraničním styku, jak víte, zde máme nařízení z roku 2006, je to nařízení Rady a parlamentu o e, dohodách o malém přeshraničním styku. Jde o to usnadnit kontakty mezi lidmi, kteří žijí na obou stranách jedné hranice a e, především jde o region Kaliningradu, protože to je vlastně taková enkláva a zde tady Kaliningradská oblast má tedy zvláštní režim s Polskem. A e, zde podle tohoto režim, tak celá provincie Kaliningradu v podstatě spadá pod tuto dohodu a další také se podepsala s Norskem. A Norsko je součástí, e, tedy e, je přidružený člen Schengenu, takže může také aplikovat toto nařízení. Dále zde ještě se jedná o dohodě s Litvou. Dále, pokud jde o drogy, tak zde eh, v podstatě se to týká dvou oblastí. Za prvé, opět máme zde další tu agenturu, máme zde Evropskou agenturu, monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost a ta spolupracuje s eh, partnerskou organizací v Rusku a jejich spolupráce se zintenzivnila. A teď pokud jde o podpis mezinárodní dohody, tak to se plánuje na rok 2013, ale zdá se, že v roce 2013 Rusko a EU podepíší novou dohodu o prekurzorech. Další téma, eh, kterým jsme se zabývali ve zprávě, to je téma o migraci a azylu. Proč? poněvadž to bylo vytvořeno až v roce 2011. Eh, týká se to tedy eh, toho vytvoření tematických platform spolupráce, tedy které se zabývají specificky migrací, azylem, integrací migrantů. My jsme konzultovali celou řadu odborníků a všichni souhlasili s tím, že nyní je třeba přejít do operativní fáze, tedy eh, aby Evropa a Rusko si nejenom vyměňovali názory, ale aby skutečně e, e, tyto politiky začaly rozpracovávat. A teď spolupráce v oblasti nadárodního mezinárodně organizovaného zločinu. V úvodu jsem řekl, že zatím mezi Ruskem a EU to nešlo příliš daleko, ale spolupráce zde je. A hlavní struktura nebo nástroj, který máme k dispozici, to je podpis dohody o spolupráci mezi Europolem a Ruskem z roku 2003. Opět jde o výměnu informací a nejlepších zkušeností, studijní návštěvy. E, to jsou tedy ty hlavní oblasti, kterých se týká tato dohoda. A také i se e, vytvořil e, tedy národní kontakt kontaktní bod pro Europol. Dále tady potom i zde máme spolupráci, protokol o spolupráci mezi CEPOLem a eh, eh, Ruskou eh, akademii Ruského ministerstva vnitra, týká se to tedy výcviku policie a potom počítačová kriminalita. Obě strany se dohodly, že je třeba mít společnou definici počítačové bezpečnosti a typologie eh, této trestné činnosti. Již eh, experti se sešli několikrát eh, a diskutovali o této spolupráci, ale Rusko odmítlo podepsít umluvu Rady Evropy mm, o počítačové trestné činnosti, což je překážkou celému procesu. Takže zatím není možné zintenzivnit spolupráci kvůli tomuto. A nyní v podstatě, co by pomohlo lepší spolupráci v oblasti eh, organizovaného zločinu je eh, pracovní ujednání podepsané s Europolem a Eurojustem. A eh, jednání začala v roce 2008-2009, ale opět Rusko neplní standardy Rady Evropy, což je překážka podpisu těchto pracovních dokumentů. Konkrétně nyní ratifikace doplňujícího protokolu úmluvy Rady Evropy, je to Úmluva o ochraně osobních údajů a potom vytvoření nezávislého úřadu dohledu v Rusku. To jsou e, zatím dvě e, zbývající překážky, které brání podpisu těchto pracovních dokumentů, které jsou klíčové jinak pro e, zlepšení spolupráce mezi orgány činnými v trestním řízení. Další vývoj který bych měl zmínit v oblasti eh, mezinárodního organizovaného zločinu, to je ratifikace umluvy eh, Rady, Rady Evropy o korupci. Dále, na tomto slajdu chci pohovořit o spolupráci v oblasti lidských práv mezi tedy Evropou a Ruskem. Jak jsem již řekl na začátku, to je v podstatě základ pro spolupráci eh, v oblasti spravedlnosti, svobody a bezpečnosti. Obě strany zatím vidí negativně spolupráci v oblasti lidských práv, hodnotí to negativně a jak všichni dobře víte, tak eh, eh, od roku 2005 Eh, máme tedy eh, konzultace, eh, které se hm, tedy konají pravidelně v Bruselu, ale jejich výstupy jsou velice omezené. A Evropský parlament sám apeluje na to, abychom posílili proces konzultací a žádá aktivnější zapojení a žádá, aby to rotovalo mezi Bruselem a Ruskem. Eh, paralelně s konzultacemi v oblasti lidských práv. V roce 2005 bylo vytvořeno i fórum občanské společnosti, mm, do kterého se zapojují příslušné lidskoprávní organizace z EU a Ruska. Zde musím zdůraznit, že Eh, poslední eh, stálá rada partnerství v Nikozi, tak ta vlastně poprvé eh, tam poprvé se strany dohodly na principu nezávislosti soudní moci, což je velice aktuální, poněvadž nezávislé soudnictví je klíčové pro Eh, transparentní eh, systém eh, prosazování práva i pro lepší spolupráci v oblasti organizovaného zločinu. I strany se přihlásily k dodržování lidských práv a k principům právního státu, ale nezmiňuje se tam propagace demokracie. To se nezmiňuje v závěrech této rady z října minulého roku. A ještě závěrem Proces liberalizace vízové povinnosti. Zde jsem stručně zmínil i spolupráci eh, v oblasti lidských práv, eh, co se tohoto eh, režimu týče. Zde sice obě strany se k tomu zavázaly, ale teď jde o to, do jaké míry, hm, jak tedy ten závazek se potom aplikuje v praxi. Když si to analogicky porovnáme s procesem Eh, vizové povinnosti, která se uvolňuje třeba s Ukrajinou nebo s Moldavskem, tak tam eh, se zavázali, eh, že nebudou diskriminovat. Ale zatím to v té spolupráci s Ruskem není explicitně zmíněno a navíc Rusko je silně proti proti spolupráci v oblasti zákazu diskriminace. Ani nechce žádné takové normy zavádět, tedy v oblasti vizové povinnosti. A teď závěry. A já doufám, že jsem respektoval vyměřený čas. Ještě dovolte, abych to propojil s tím, co jsem říkal na adresu lidských práv a jaká nejistota kolem toho panuje a e, co to konkrétně znamená. Jedno z témat, které bych chtěl zde zdůraznit, e, je nedostatek transparentnosti eh, při vyjednávání mezi EU a eh, Ruskem v oblasti tedy spravedlnosti, bezpečnosti a práva, což je kvůli eh, neochotě stran zveřejňovat závěry těch zasedání takový příklad, společné kroky směrem k liberalizaci víz, tak ty eh, nikdy nebyly zveřejněny, takže v podstatě ani nevíme konkrétně, k čemu se strany zavázaly. My to víme pouze z pohovorů. A z toho můžeme pouze dedukovat. A, a, nebo to můžeme dedukovat z de facto realizace těch společných kroků. Ale je zde jasný nedostatek transparentnosti, Ehm, dokumenty nejsou veřejné, tedy ani ty výstupy z těch různých jednání s Ruskem. První hlavní zájem. Ehm, nerovnoměrná realizace cestovní mapy. Pokud jde o politiku bezpečnosti, svobody a ehm, tak tam i došlo k pokroku. Potom liberalizace výzové povinnosti a dialog s tím spojený, takže a mm, tam tam opatření, která se toho týkají, především se týkají zabezpečení cestovních dokladů a readmisních dohod. A v podstatě ta oblast, která se týká svobod a svobody, to je, to je něco, co de facto neexistuje. Nyní chci zmínit, jak my definujeme svobodu. V tomto parlamentu a v Evropské unii již jsme se dohodli na několika opatřeních, která se týkají zákonné migrace. Máme zde celý balíček, je to ta směrnice o modré kartě a směrnice o jednotném povolení potom e, směrnice o e, sezónních pracovnících a mm, o tedy převádění pracovníků v rámci koncernů. Takže to jsou všechno normy, které již jsou součástí a které byly odsouhlaseny a mají také externí dimenzi. A samozřejmě měly by se implementovat vůči třetím státům. Když jde o e, tuto oblast s Ruskem i s jinými státy, tak i bychom mohli zahrnovat tyto nástroje do naší agendy s těmito státy. Svoboda a volný pohyb, ale to je něco, co by nemělo se redukovat pouze na vizovou povinnost a e, osvobození od víz, ale i na jiné typy mobility, tak jak to známe v evropských institucích. A nyní, proč je zde malý pokrok? Jaké jsou důvody? Jak jsem řekl, nedostatečná důvěra na politické úrovni, ne na úrovni expertní. Eh, strategické eh, využívání, respektive zneužívání politické kondicionality, především ze strany Evropské unie, s tím, že hm, ale Rusko nemá žádnou perspektivu členství. Zde eh, byla vůle zdůrazňovat symetrii mezi stranami, že by měli vyrovnávat, vyjednávat ze stejných pozic. Takže naším závěrem je socializace. To znamená intenzivnější kontakty a e, budování důvěry mezi stranami. To je asi nejlepší politický nástroj pro to, abychom posílili spolupráci s Ruskem v této oblasti. Děkuji za pozornost a skutečně se těším na váš feedback, na vaše otázky a odpovědi. Děkuji, pane předsedo. Senor Hernández Isagrera. E, Děkuji, pane Hernández Isagrera. A nyní otázky. We'll start with coordinate. Začneme s koordinátory, protože vím, že paní Faniones má velice málo času, ne? Takže dobře. Máme tady eh, žádost od pana Borgecia, pana Newtona Dana, takže pan Borgecio jako první a pak paní Morve a pan Newton Dan. Děkuji, pane předseda. Chci poděkovat zpravodaji Eh, ta eh, témata všechna jsou velice zajímavé. Já bych se zaměřil na jeden aspekt, který zešel eh, z, z přednášky a který mě zajímá, kterému se pečlivě věnuji. Jsou to témata spojená s praním špinavých peněz a tedy s legalizací výnosu z trestné činnosti. Během našich slyšení jsme slyšeli celou řadu eh, informací, které nás vedou k domněnce, že zde skutečně eh, hodně je zde takového pochybného kapitálu, eh, který je z trestné činnosti a který plyne z Ruska směrem do evropských států. A to především zde podle tisku, mm, celkem váženého tisku, se hovoří o tom, že 26 miliard euro mm, mají rusové uloženo na Kypru, v bankách na Kypru. A e, kontakty a kontakty a e, ta jednání, e, která probíhají v oblasti této spolupráce s Ruskem, také se zabývají těmito tématy. A jak tedy se zabývat těmito důležitými aspekty? Protože zde Eh, jsou takové zprávy ve finančním světě, které slycháváme, třeba i Vox Populi o tom hovoří a i zde mm, v Itálii se hodně hovoří o ruském kapitálu mm, a mm, eh, jsou to tedy osoby, jejichž ani původ neznáme a oni tam ukládají velké částky. Eh, takže jak bychom mohli eh, možná zlepšit spravodajskou činnost a spolupráci v tomto citlivém, eh, v této citlivé oblasti? And now Mrs. Morvaj. A teď paní Morvaj. Děkuji. Jak eh, jsem také pochopila z názvu celé zprávy, hovoříme zde o spolupráci Unie s Ruskem v oblasti boje proti organizovanému zločinu. A váš poslední bod se týkal té vzájemnosti a charakteru eh, konkrétní spolupráce. Možná, že toto téma vnímám příliš citlivě, protože jsem také z východní Evropy a po demokratickém přechodu eh, nám za, eh, lidé ze západu neustále přednášeli o tom, co máme dělat. Takže omlouvám se předem, zdali jsem přecitlivělá, ale vy jste zmínil otázku lidských práv v Rusku. Já neříkám, že tam nejsou problémy, ale musím říct, že jsou i zásadní problémy Eh, s lidskými právy v Evropské unii jako takové. Takže pokud si zadáme policejní brutalitu v Evropské unii, tak na YouTube vidíme dost šokující filmy o brutálnosti policie ve Španělsku, v Maďarsku v roce 2006, eh, potom zásahy policistů proti demonstrantům, a tak dále. Takže já bych ráda věděla, v jakém kontextu se e, tato spolupráce má odehrávat, e, kde máme my vlastně Rusku kázat o lidských právách. A to samé k diskriminaci. Diskriminace, co má co dočinění s tímto, kontextem, s tímto kontextem. Já jsem velká bojovnice proti diskriminaci, e, zvlášť proti sexuální diskriminaci a pokud vím, tak co se Ruska týče, tak e, Západ se má také hodně co učit z Ruska, když se týká třeba nediskriminace na pracovišti, co se týká role žen na pracovišti, ve veřejném životě a tak dále. Takže mě prosím, e, řekněte víc k této otázce. Já jsem naprosto eh, pochopila tu, otázka, tu otázku eh, nezávislosti, ale lidská práva v Rusku a otázka diskriminace v Rusku, co to má co dočinění s Eh, spoluprácí eh, Unie a Ruska ohledně sdílení informací o třetích státech v boji proti organizovanému zločinu. Newton Dunn, děkuji, eh, tak musím říct, že jsem velice vděčný za takové souborné popisování situace. A když jsem to tak poslouchal, Eh, tak jsem říkal si, že to je velice dobrý rámec, ale že v praxi nefunguje, protože tady je asi nedostatek politické vůle, pravděpodobně na ruské straně, ne na té naší, a to je velice závažné. Já jsem se zabýval konkrétně třeba eh, pašováním cigaret z Ruska, Bělorusku a Ukrajiny. Kaliningrad to je skvělé místo pro cigarety, eh, nějaké velice významné značky, východoevropské, ruské. Eh, vy jste tedy hodně pracovali na vytvoření tohoto rámce, ale on, ten rámec, nefunguje. A nebo se chcete obhájit a říct, že to funguje lépe, než jaký já mám dojem? Eh, děkuji, předsedající, děkuji. I já bych se s dovolením rád na něco zeptal. Nejprve eh, finanční trestné činy a e, využívání členských států Unie jako převodových pák pro praní špinavých peněz, e, které mají svůj původ v častém případě v Rusku. A nadále e, ta zpáteční cesta. Já jsem nedávno četl, že Kypr je třetím Eh, největším přímým eh, investorem v Rusku. To je dost nedůvěryhodné, protože by to znamenalo, eh, že ekonomika nějakého ostrova je na stejné úrovni jako některá velká ekonomika ve světě. Je poměrně málo věrohodné, že Kypr jako sám o sobě může být třetím největším eh, investorem v Rusku. Takže zase tady to vypadá, že je eh, Kypr převodovou pákou pro eh, některé finanční toky oběma směry. A mě by zajímalo, zdali my máme ve svém eh, souboru nástrojů nějaké nástroje, které by tomuto mohly čelit. Teprve eh, především teď, když vlastně vytváříme bankovní unii a naše banky by měly být dozorovány na úrovni celounijní. A teď eh, ještě další věc, role Rady Evropy. A zdali Rada Evropy byla v tomto směru nějakým způsobem užitečná. Rusko nemá perspektivu přistoupení k Unii, takže to jsou věci, které je třeba řešit bilaterálně. Je tady jedna zastřešující organizace, kterou je Rada Evropy a my bychom mohli vlastně tu naší spolupráci zarámovat trochu odlišně. Z toho totiž, co říkáte, a to už je moje poslední poznámka a chci vědět, zda je můj dojem správný, se zdá, že máme celou řadu nástrojů, ale e, je tady, zdá se, hodně kulatých otvorů, do kterého my strkáme hranaté nástroje. To znamená, jinými slovy, máme hodně nástrojů, ale nemůžeme je používat. A já se ptám, zdali máme opravdu omezené možnosti, či nikoliv. Chtěl bych vědět, zdali e, se v průběhu času dá hovořit spíš o ustupování nebo o pokroku. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Já vám skutečně děkuji za to, že jste tady přišli s těmito všemi myšlenkami, protože mě dávají příležitost ještě více dovysvětlit to, co studie eh, prokázala. Praní špinavých peněz, to je téma, s kterým jsem chtěl výjít právě proto, že tady zatím mezi Unii a Ruskem spolupráce není v rámci těch formálních struktur co se mě týče, tak se nikdy o, e, nemluvilo o praní špinavých peněz ani na úrovni stálých e, rád. Evropská unie se snaží e, toto téma zdůrazňovat, vyměňovat si na něj názory ale není to téma, kde můžeme prostě o nějaké spolupráci hovořit, protože zatím k žádné nedošlo. Myslím si, že hlavní nástroje, které by skutečně mohly situaci změnit, by byly eh, pracovní eh, schémata, pracovní režimy Europolu a Eurojust. Myslím, že to je ta správná poloha a myslím, že tato spolupráce by se mohla výrazně zlepšit a že bychom se mohli těmito otázkám více věnovat. K vašim připomínkám. Já naprosto z, eh, jak si pozitivně hledím na vaše myšlenky a v naší zprávě to vlastně vnímáme obdobně, jak jste vy tady naznačila. V oblasti lidských práv a eh, v oblasti mm, protidiskriminačních opatření strategicky pro Unii by bylo nejlepší uznat že i Unie má své vlastní kostlivce ve skříni v této oblasti. V tuto chvíli hodnocení situace eh, v oblasti lidských práv z obou stran, eh, včetně ruské, se eh, zdá být dosti spolitizováno. Unie či eh, Rusko kritizuje Unii kvůli eh, postoji či postavení ruských menšin eh, v pobaltských zemích. Rusko velice citlivě vnímá jakoukoliv kritiku v oblasti lidských práv, což samozřejmě E, v pořádku, protože oni jsou tady na druhé straně zásadní obavy, které e, formulovaly nezávislé občanské organizace. Takže my ve zprávě hovoříme o tom, že bychom se neměli zabývat e, touto situací ochranářským paternalistickým způsobem, takže s vámi v tomto směru velmi sympatizuji. Ohledně eh, toho pašování. A otázka Kaliningradu. Zase, jako v případě toho praní špinavých peněz. Pokud vím, tak téma pašování nebylo eh, vlastně zatím eh, diskutováno, ale tak jak jsme se eh, seznámili s plněním toho pohraničního eh, dokumentu o spolupráci, ukazuje, že nedochází k nárůstu toho pašování mezi Polskem a eh, Ruskem. A já vám nemohu dát nějaká čísla, ale je to zase téma, které musíme probrat. Není to eh, téma, které bylo nějak intenzivně probíráno v minulých letech. A v závěru, co se týče vašich eh, připomínek eh, ohledně Rady Evropy, a ohledně toho, zda je to užitečné či nikoli tak já si osobně myslím, že je velice užitečné Rusko připomínat, eh, že tady má určité závazky, eh, které eh, by mělo dodržovat. A ono to také dobře funguje, protože Unie nevnímá to až tolik a z oblasti ochrany osobních údajů, tak to je samozřejmě určitá výzva, tak jak jsem to také řekl. Unie je členem Rady Evropy a myslím si, že jde cestou podporování Ruska, aby tyto normy dodržovalo. A to je, zdá se mi, nejefektivnější. A jak to vypadá s tou implementací cestovní mapy? Já myslím, že došlo k pokroku. Určitě ano. Musíme si uvědomit jednu věc. Přestože Rusko není součástí politiky sousedství eh, Unie, eh, tak eh, Rusko je vnímáno jako země, se kterou se obtížně diskutuje, se kterou se obtížně uzavírají dohody. Jak readmisní dohoda, tak dohoda o vízech vstupuje v platnost dřív než se zeměmi východního partnerství. I ohledně spolupráce s Frontexem je to eh, vlastně tak. Eh, Rusko vidíme tady důkazy eh, zrychlující se spolupráce. Jistě, na stole je celá řada výzev a právě to je také nutné učinit, zmapovat situaci a identifikovat ty prvky, které zabraňují spolupráci, aby se rychleji ubírala ku předu. Předsedající, nevím, jestli chce ještě někdo vystoupit kvůli nějakým případným objasněním. Děkujeme ještě jednou, vážený kolego, za eh, tento mimořádný eh, přehled eh, ruské opacity a komplexnosti Unie. A my teď se posuneme k třetímu klastru našeho, třetí části našeho veřejného slyšení. To se týká eh, nadnárodního organizovaného zločinu a jeho finančních eh, propojení s piráctvím, konkrétně s piráctvím eh, na somálském pobřeží. A je tady s námi lieutenant general Ton van Oš z Evropské služby pro vnější činnost. Ten nám řekne o e, zkušenosti operace Atalanta e, v boji proti piráctví na somálských březích a o dalších otázkách e, spojených s finančními problémy. Kde pak máme našeho hosta, pana Ton van Oše. Pak je tady ještě Peter Kosters, který je odpovědný za protiteroristické operace a operace proti finančnímu zločinu v Europolu a on nám řekne eh, o spojení mezi pirátským a mezinárodním organizovaným zločinem, eh, o konfiskaci eh, různých forem vlastnictví a tak dále. Takže, pane generál poručíku, máte slovo za pár vteřin. Máte zhruba 15 minut na svou prezentaci, pak bude hovořit pan Kosters a následně zazní připomínky a otázky z pléna. Prosím, máte slovo. Děkuji za pozvání. Většinou mě zve eh, eh, výbor CD, ale tentokrát je to zajímavá pozvánka ze e, strany vašeho výboru. Díval jsem se, za co je váš výbor odpovědný, abych e, alespoň e, trochu věděl, co ode mne můžete nebo očekáváte, pokud mám hovořit o piráctví a opatřeních proti piráctví v Africe. Když se podívám na popis vašich, odpo, vaší odpovědnosti, tak tam prostě není Eh, otázka, není tam zahrnuta eh, obrana a eh, vojenské složky, protože ty nejsou součástí orgánů prosazujících právo, nicméně Někde to podporujeme a tam, kde, e, kde bují organizovaný zločin, je nestabilita a důsledky organizovaného zločinu se pak také často řeší různými aktivitami, o které jsme požádáni my, abychom je realizovali piráctví, tak to bych asi souhlasil s jedním každým, je vlastně svým způsobem typ organizovaného zločinu. A my jsme v něm e, a jeho potírání aktivní, takže toto je velmi dobrý příklad e, toho, kde se naše síly spojují a děkuji za to pozvání. Viděl jsem, že jednou z vašich e, činností či povinností je také zkoumání případných hrozeb vůči Unii a e, proto e, e, dovedu si dovedu představit, že se nepochybně shodneme na tom, že piráctví je hrozbou pro Unii, ale teď se na to podívejme trochu více zblízka. Piráctví samozřejmě je hrozbou proti všem občanům mimo území Unie, mimo území Unie, ať jsou kdekoliv, na jakékoliv eh, lodi. Je to také hrozba stabilitě v regionu, protože to může mít dopady na ekonomiku, na politické a diplomatické zájmy a tak dále. Nepochybně eh, to také stěžuje aktivity v oblasti eh, rozvojové spolupráce rozvojová spolupráce předjímá samozřejmě bezpečnost eh, a zároveň žádná bezpečnost eh, by eh, neměla existovat bez rozvoje a v tomto směru asi spolu budeme souhlasit. Eh, rovněž pirátství přispívá k humanitární katastrofě, ke které eh, ve Somálsku dochází. Není pochyb o tom, že Unie se velice eh, aktivně zapojuje do humanitární pomoci prostřednictvím DG ECO, ale zároveň na místě také vidí, že je zapotřebí vytvořit klima bezpečnosti pro obyvatelstvo, abychom pak mohli účinně realizovat všechny své další projekty. Samozřejmě je to také zdraj, zdroj teroristických hrozeb proti západním zájmům, obecně řečeno. A jeden z důvodů je, že peníze plynou k Al-Shibabovi a ten má zase spojení na Al-Kaidu část těch eh, prostředků, které eh, jsou placeny za rukojmí, eh, nepochybně plyne do eh, organizovaného zločinu. Takže celá řada důvodů, proč je Unie zapojena do protipirátské činnosti. Chtěl bych tady zdůraznit ještě jednu věc. Vojenské složky nejsou jedinými, které bojují proti pirátství. Pouze jednou z řady nástrojů, které má Unie k dispozici a které mají k dispozici partneři a členské státy. Ale můžeme nepochybně říct, že síla Evropské unie, a tak to vnímám já, eh, který jsem pracoval pracoval v řadě organizací, včetně organizací vojenského charakteru, takže tento soudržný přístup je jednou z velkých silných stránek Unie. To, že jsme schopni sloučit všechny možné nástroje, kterými disponuje Unie, aby fungovaly směrem k realizaci jednoho cíle. A protipirátské aktivity jsou toho dobrých mm, příkladem. Máme rámcovou strategii s hlavními cíly Unie, a pokud e, přejdeme o jeden stupeň e, níže, tak vidíme protipirátská opatření a tady existuje akční plán což není nějaký vojenský plán, nepatří e, vojenským složkám, ale byl vyvinut pod odpovědností MD Afrika s příslušným odborem pro řízení krizí a zde v souladu s radou a se službou pro vnější činnost a jejími složkami, ale také v souladu s příslušnými složkami komise, ekon a rozvojová spolupráce, takže se v těchto eh, souvislostech zabýváme tím, co je takzvaný end state, eh, docházíme třeba k závěru, že region musí být schopen se s pirátstvím vyrovnat sám a pak máme takové niž, podcíle, eh, pokud existuje pirátství, tak samozřejmě je třeba bojovat proti pirátům, ale to není pouze vojenská záležitost. My máme na starost pouze jednu věc, ale eh, vlastně stíhání těch pirátů a jejich obvinění stíhání a vyslech, e, to je další úkol. Dalším e, dílčím cílem je, pokud chcete situaci navrátit k normálu, e, pomoct zemím v regionu vyvinout své vlastní kapacity, aby sami mohli bojovat proti pirátům a to není jenom otázka námořních sil, vojenských námořních sil, ale také civilistů, logistiky, celého systému pro prosazování e, práva. Takže Unie je v tomto též zapojena. E, to už pak není absolutně nic s vojenskou e, složkou, ale pro nás je samozřejmě E, důležité, aby se tyto věci dělaly v součinnosti. Dalším cílem je například, pokud e, bojujeme úspěšně proti pirátům, tak musíme vytvořit před e, alternativy pro obživu těch velkých eh, komunit, které eh, prostřednictvím pirátství získávají poměrně značné prostředky. A zase to není nějaká vojenská činnost, ale je to činnost, kterou je třeba udělat. A je třeba se tím vším zabývat v určité logické návaznosti. Takže my si musíme sednout kolem jednoho stolu se všemi nejrůznějšími zástupci a snažíme se postupovat v jakémsi logickém sledu. Jeden z dalších aspektů je, že musíme věci koordinovat se všemi dalšími mezinárodními mezinárodními partnery, eh, kteří také bojují ve stejném regionu proti piráctví. A to jsou organizace jako je například OSN, ale rovněž jsou to partneři eh, Indie, Japonsko, Spojené eh, státy a tak dále. Ty i vzhledem ke svým zájmům bojují ve stejném regionu proti piráctví a my s nimi věci koordinujeme. A já se teď budu zabývat tím, co je náš e, právní rámec. Předpokládám, že to pro vás je také zajímavé. Pro mne e, to začíná celé e, s tím základním dokumentem eh, unijního práva a to je vlastně akce z roku 2008, společná akce eh, eh, rady. Tato společná akce rady je naprosto v souladu s celou řadou dalších jak mezinárodních právních norem, tak národních právních nástrojů. Já některé zmíním, e, takže je to například úmluva OSN o námořním právu, je to v souladu s řadou e, usnesení Rady bezpečnosti OSN, Potřebujeme také oznámení ze strany somalské vlády směrem k generálnímu tajemníkovi OSN, abychom měli možnost volně eh, vlastně působit v těch mezinárodních vodách, výsostných eh, somalských vodách. Pak je tady nová, eh, nové rozhodnutí rady, které souhlasí s mm, tou otázkou otevřeného moře a také je, to pro, je tam pro nás další zásadní dokument, který vysvětluje, za jakých podmínek můžeme použít sílu. My musíme eh, tomuto naprosto vyhovět, protože pokud bychom tak neučinili, tak bychom byli eh, doma stíháni a máme také v tomto směru určité příklady. Dále je tady rozhodnutí Rady eh, Unie z roku 2010, které spouští vojenskou op- operaci Atalanta proti pirátství. Eh, v tomto rozhodnutí je eh, členěna také eh, otázka přesunu, převodu údajů Europolu. Pak máme dohody o předávání pirátů místním regionálním autoritám. V tuto chvíli se jedná především o Seychely a Mauritius. Takže toto tak do značné míry demonstruje, jaký je právní rámec a samozřejmě e, každý, e, všichni kapitána na lodi, e, pracuje také podle svého vnitrostátního práva, což nemůže rozšířit má dát Unie, ale máme určité případy toho, že tato ustanovení mohou ten mandát omezit. Takže toto je právní rámec a pokud byste měli další otázky, tak jsem připraven na ně odpovědět. A teď dovolte pár slov k Atalantě jako takové. Operace Atalanta s uniformem, eh, jak my tomu říkáme, eh, to znamená s organizací, která tu konkrétní operaci provádí. V současné době v průměru se jedná o pět až sedm námořních lodí a tři až pět e, letadel, která jsou vlastně e, patronními e, letadly a letadly výzvědnými. 8 milionů ročně je tedy rozpočet pro tyto složky. Co všechno přesně dělají? Za prvé vytvářejí takovou situaci zostřeného vnímání, eh, mají své eh, vlastní eh, postupy, výměny zpravodajských informací, někdy se také jedná o satelitní zobrazení a tak dále. Chtějí vidět, co piráti dělají, jak se připravují, jak fungují na moři i na suchu. Jejich největší prioritou je zajistit eh, dodávání potravin ze světa, což je podle, eh, man, eh, podle toho mandátu vlastně největší prioritou celého programu Atalanty. Zároveň je to také hned v druhé položce dodávání tedy zásob e, i e, somálské e, těm, těm vojenským složkám. Dalším úkolem je odstrašovat, zabraňovat a potlačovat piráctví na moři a v té pobřežní skalnaté v té pobřežní oblasti. Dále má Atalanta mandát zatknout Eh, držet eh, ve vazbě a předat příslušným orgánům. A tady se zváž zdůrazně, že to musí být v souladu s mezinárodním právem a s dodržováním lidských práv. Následně eh, mají právo a očekává se, že budou také schromažďovat důkazy jaké, tak jsou tam samozřejmě obrázky od, eh, a videa od, té pobřežní, eh, od těch pobřežních hlídek. Oni mohou eh, samozřejmě fotit pasy, mají biometrické údaje. To je ten typ důkazů, které mají, když zatknou a zadržují ty piráty. Následně samozřejmě také mohou údaje předávat Interpolu a samozřejmě E, tam budou údaje o, e, a důkazy o pirátech, kteří byli E, zatčeni. A prostřednictvím Interpolu to jde směrem k Europolu, což je možná jedno z těch zlepšení, e, což, e, které jsme tak trochu chtěli vyvolat, užší spolupráce s Europolem. Dostávám často otázku, zda je Atalanta úspěšná. Myslím si, že opravdu ano. Je velmi úspěšná, ale není sama. Musím tady také ukázat celkový obrázek a e, my zde máme další partnery, kteří také bojují proti piráctví a musím říci, že úspěšně se nám to daří. Stoprocentní úspěšnost e, e, při zabezpečení dodávek potravinového programu a nyní tam máme 212 lodí celkem, všechny v nebezpečných zónách, asi milion, milion tun potravinové pomoci tak to plyne do Somálska a potom jsme stoprocentně úspěšní také při ochraně eh, eh, eh, lodí v rámci tedy Amazon programu, to pomáhá tedy Somálsku a také dále Jenom pár čísel. Takže hm, se hodně snížil eh, počet aktů pirátství, 151 v roce 2011 to bylo, nyní to pokleslo na 30 eh, hm, eh, v roce 2012, od května žádný úspěšný útok pirátů a hm, zatím tedy jsme neměli Tady se píše v mých poznámkách včera se to mm, došlo k pokusu, a, ale mm, neúspěšně jedna nizozemská lot e, tedy zatkla, zadržela jednu z těch pirátských lodí, které mm, byly zúčastněny útoku. Ano, úspěšnost. Před dvěma lety 30 lodí měli piráti a nyní jenom čtyři samozřejmě pořád jich ještě moc. A teď, jak to vidím já jakožto voják? Pokud chcete trestně stíhat piráty, tak v systémech common law, to, které znáte lepší než já, tak potřebujete svědky u soudu. A to je pro nás časově i finančně nákladné, protože kdo jsou svědci? Samozřejmě oběti, tedy posádky lodí, na které se zaútočilo, jsou to tedy obchodní lodi, i potom je to posádka mm, té e, vojenské lodi, která e, e, jak si ten útok zmařila. Takže to samozřejmě je velice náročné, takže my hledáme taková řešení, jako třeba videokonference, které se používají. Dále my tedy bojujeme pouze proti těm projevům na moři. A tudíž my vlastně jsme ti první, kdo připouští, že to je pouze takový, jako když někomu dáte aspirin na e, eh, e, eh, zákernou nemoc. Takže tady si, e, e, takže, ale samozřejmě aspirin nepřestanete brát, když máte těžkou migrénu, ale e, to je pouze jedna část. Je třeba především řešit příčiny, které jsou e, e, které jsou tedy na kontinentu. Některé ty důvody jsou i vojenské, takže my se snažíme podporovat somálskou vládu, která cvičí své ozbrojené složky a nyní docela úspěšně spolu s Armizonem, eh, eh, takže především eh, cvičí je v Mogadišu a teď na jihu Somálska. Dále máme i misi, civilní misi, která má tedy vojenskou složku a tato civilní mise pomáhá budovat E, jejich kapacity v regionu, i včetně Somálska, ať jsou to pobřežní hlídky, pobřežní policie a vůbec celý ten systém tedy zákonu a pořádku. Vidíte, že mm, také pracujeme tedy e, ve vnitrozemí, ale e, samozřejmě tam jsou ještě další do toho zapojení. Další téma kterého jsme si vědomi, je, že bojujeme tedy eh, proti pirátům na moři. Ale musíme nalézt způsob, jak eh, tedy identifikovat eh, ty jejich šéfy. A hm, je třeba tedy identifikovat ty eh, eh, jaksi objednavatele a tam potom je eh, mm, nechat tedy stíhat, ale samozřejmě i použít další nástroje jako zabavování bankovních účtů. Pokud tedy třeba se nám podaří zdemolovat lodě tak eh, samozřejmě to mm, může nám pomoci, protože oni budou muset si pořídit nové a přes to pořizování těch plavidel my zjistíme ty finanční toky. A mm, takže proto mi informuje vždycky eh, ty ostatní složky v systému, co jsme zlikvidovali, zničili, tak aby s touto informací mohli dále pracovat. A další, poslední téma. My i Europol, pokud vím, bychom chtěli úžeji spolupracovat mezi sebou. To by bylo velice dobré, kdybychom si mohli vyměňovat s nimi informace. E, e, tedy e, my samozřejmě bezodkladně bychom jim poskytovali důkazy, ale bylo by i užitečné, kdyby i oni nám poskytovali detailní informace o konkrétních osobách a kdybychom my je mohli informovat o tom, že ty osoby, jejich jména dostaneme, že je máme, abychom je mohli informovat. A oni nás musí informovat o tom, co s nimi, jak s nimi naložit. To znamená, abychom třeba omylem nepropustili někoho, kdo později se ukáže, že byl jaksi takovým vůdčím elementem při tom piráctví. Takže to je téma k dále k diskuzi. Dobře. Ale tím skončím. Děkuji, pane generál poručíku. Ano, už skutečně Eh, zde vím, že eh, v tomto výboru máme eh, tedy zástupce, chodí sem zástupci justice a policie, dnes poprvé tedy vlastně zástupce armády, to je poprvé, takže vy chodíte i do dalších tedy eh, výborů, kde eh, se hodně hovoří o humanitární krizi v Somálsku a podobně, tak ty to také bude znamínat, za, za, zajím, zajímat. A potom, a teď je nyní Europol, pan Kosters představuje Europol, takže teď máte slovo vy. Děkuji, pane předsedo, děkuji za slovo, děkuji za pozvání na tento briefing. Dovolte, abych eh, úvodem stručně popsal, jak u nás fungujeme. Jak asi víte, Europol poskytuje operativní podporu příslušným orgánům při eh, trestním vyšetřováním. Příslušné orgány eh, trestního vyšetřování, takže to je limitace našich kompetencí. My, eh, takže my především pomáháme, my máme podpůrnou činnost podporujeme konkrétní tedy vyšetřování v členských státech a naši pracovníci pracují ve dvou analytických složkách od května 2012. Máme pouze dva analytické fajly. jeden eh, se týká tedy boje proti terorismu a druhý organizovaného zločinu, takže to jsou naše dvě agendy. A v těchto agendách máme ty kontaktní místa, kontaktní místa te, nebo pracovníky, kteří se zabývají konkrétními jevy, například boj proti terorismu, tak tam Eh, tedy eh, máme kolegy, kteří se tomu věnují a v roce 2010 tedy jsme otevřeli tam i kontaktní místo pro námořní piráctví. Eh, a my tedy si zde mm, prověřujeme potom ty informace, které máme ve všech dalších databázích, křížově Eh, zjišťujeme mm, tyto informace a prověřujeme to ve světle dalších informací, které v Europolu máme. Takže pokud tam jde třeba o praní špinavých peněz, eh, které se týkají podezřelého, který je podezřelý z piráctví, tak potom se obrátíme tedy na eh, ten kontakt, který se zabývá praním peněz. Dnes k dnešnímu datu mám mm, to kontaktní místo pro námořní piráctví, mm, obsahuje asi 35 tisíc 000 různých tedy e, e, údajů, většinou jsou to tedy e, otisky prstů, DNA a hlavně tedy kontakty, telefonní kontakty. A to vedlo asi k 60 tisíců linkům, kdy jsme se propojili na všechny tyto údaje. Ta, to no, všechno tedy samozřejmě nevedlo k vyšetřování, protože to vždycky znamená nejprve provést hlubokou analýzu. Třeba za poslední pololetí 2012 máme 36 analytických zpráv, které jsou výstupem tohoto. Často i je to založeno na důkazech jako DNA nebo otisky prstů. E, na ty e, kontaktní místa jsou, na, jsou napojeny další státy, včetně tedy USA, příslušného tedy vyšetřovacího úřadu, potom dvě mezinárodní instituce, Eurojust a Interpol rovněž. Dále máme další nástroj v Europolu a to je to jsou společné vyšetřovací týmy operace Nemesis. Z iniciativy eh, eh, holandského prokurátora také byl vytvořen eh, společný tým pod názvem Nemesis, byl vytvořen v lednu 2012 a právě ten podporujeme my, tedy Europol i Eurojust. A potom tyto společné týmy tedy vytváří Německo a e, Nizozemsko a fyzicky sídlí v Europolu. E, a tyto společné týmy, vlastně je to poprvé, kdy sídlí tedy v Europolu. Tyto členové týmu, tedy němečtí a holandští policisté, sedí vedle mě. Eh, eh, tedy hned vedle eh, té, kan- té kanceláře pro námořní piráctví. Samozřejmě to má obrovskou přidanou hodnotu, protože zde je permanentní interakce mezi analytiky, a mezi těmi operativci ze společného týmu. Já bych teď chtěl vám říct, eh, jaké jsou naše předběžná zjištění. Já souhlasím s panem generálem, námořní práci je dobře organizované a mm, skutečně je to, mm, jsou to podniky téměř. A cílem tohoto společného týmu Europolu je nalézt ty klíčové hráče, kdo to organizuje, kdo to financuje, kdo mm, za ně vyjednává. Eh, ti, kteří jsou tam nahoře, tedy v tomto piráctví, tak těch jsou desítky a ne stovky. Ale jeden z problémů je, že tyto osoby patří k sociální, ke společensky ekonomické elitě v zemi. Často i mají diplomatickou ochranu. A takže potom formálně identifikovat tyto osoby, to je problém, tedy v takovémto nestabilním prostředí navíc, kde neexistuje žádná centrální vláda, kde nejsou žádné registry, to je tedy skutečně velice obtížné cvičení, protože eh, protože ty lidi většinou známe třeba jenom přes dívkami nebo křestními jmény. Ale jak jsem řekl, DNA a otisky prstů, to je proto pro nás hlavní způsob, jak tyto pachatele stotožňovat. A pan generál zmínil peníze. Ano, toky peněz. Protože často tedy oni si je rozdělí, když je seberou, tak je rozdělí, ty pachatelé si hned tedy na místě samém a potom tedy eh, to jde přes ty formální bankovní systémy. Je velice málo, kdy, kdy eh, dostanete z bankovního sektoru informace o nějakém bankovním účtu. Ne. Skutečně některé ty se investují potom do nemovitosti hned nebo do různé eh, eh, mm, eh, polo, mm, tedy takové mm, zločinecké podnikatelské aktivity. A většinou my ale musíme pracovat s informacemi z komunikací, tedy z odposlechů, které máme a s, tedy my my musíme vycházet z těch informací, které si vyměňují ti jejich vyjednávači, ti zločinci a tato komunikace nám umožňuje rekonstruovat ty sítě a případnou hierarchii. A námořní piráctví. Opět to je organizovaný zločin, to není terorismus. Nemáme žádný důkaz, že teroristické skupiny podnikají v této oblasti, ale alespoň část výnosu piráctví možná skončí v rukách al A takže alespoň je zde nějaký, nějaký funkční vztah mezi al a některými těmi pirátskými skupinami. Ty zločinecké organizace, ty v podstatě eh, tedy eh, fungují v této oblasti, eh, kde funguje al a takže asi většinou budou platit tam nějaké takzvané revoluční daně. Toto je důvod, eh, proč musíme i eh, řešit otázku piráctví eh, v rámci agendy boje proti terorismu také. Africký roh, to není al pouze, ale i tam hned za rohem tedy máme Jemen, al qaidu tam, a e, tedy arabský polostrov, takže ti jsou v každodenním kontaktu mezi sebou a vzájemně e, si poskytují mm, zbraně nebo cvičí se vzájemně a podobně. Nesmíme zapomínat na to, že v minulosti Eh, tedy Unie islámských soudů, tedy předchůdce Al-Shibabu, odsoudili námořní piráctví jako neislámskou aktivitu, ale situace se změnila, eh, protože teď tam jsou určité finanční válečné potřeby, což znamená, že Al-Shibab také změnil svůj postoj v této oblasti. Když se podíváte na problémy, pan generál ještě některé zmínil, Výměna informací, to je důležité, koordinovat přístup mezinárodního společenství vzhledem k eh, množství mezinárodních subjektů, které se do toho zapojují, tak to se to jeví jako problematické. Je a co nám leží na srdci, je především posilovat i e, výměnu informací z operací Atlanta. Prozatím to je optimální díky osobnímu nasazení e, odborníků e, ze strany armády a ze strany naší. Já jsem velice tedy já velice pozitivně kvituji tuto spolupráci, ale není zde žádný právní rámec, jak jsme již slyšeli který by umožnil přímou výměnu a přímou spolupráci, tedy přímou spolupráci mezi misí CSDP, tedy vojenskou částí myše, která v podstatě spíše prosazuje právo a námi. Můžeme si vyměňovat s tou civilní eh, částí mise CSDP, ale prostřednictvím členských států. Nemůžeme tedy si přímo informace vyměňovat, nemáme na to přímý právní rámec. A samozřejmě chceme situaci změnit a samozřejmě my jsme policisté a na druhé straně jsou to vojáci. My eh, eh, máme eh, vždycky pragmatický přístup, takže nám jde o to i zde a snažíme se maximálně tedy sloužit operaci Atlanta maximálně, jak to půjde a co nejrychleji také. Ten ale problém, že nejsme schopni si přímo vyměňovat informace eh, eh, s Unafor, tak to v podstatě je něco, eh, co jste teď vy iniciovali a já předpokládám, že se o tom budete diskutovat velice brzy v CFPC. A, mm, ale i tak pokračujeme v, mm, v pravidelných kontaktech. Děkuji. And, uh... Děkuji. A teď jak je to s dotazy? Paní Morvaj, pan Newton Dunn. Začneme s paní Morvaj. Děkuji za obě prezentace. Jak náš předsedající eh, správně podotkl, eh, tak eh, my se ne často setkáváme s lidmi z vojenských eh, složek, protože my máme co dočinění s organizovaným zločinem a tam je partnerem policie a ne vojenské složky. Takže já se táži, do jaké míry eh, ty eh, testy ohledně přiměřenosti a nutnosti jednat proti těm zločincům eh, se vztahují na vojenské složky, zdali se na ně vztahují ve stejné míře jako na policejní složky. Máte nějaké statistické údaje? Mě by totiž zajímalo, eh, nebo si představuji, jak se vlastně ty akce realizují. Eh, Pravděpodobně musíte čas od času použít i střelných zbraní a tak dále. Jaká eh, jsou ta opatření, jaká jsou pravidla, protože když jde o trestné činy jako takové, tak policejní předpisy jsou v tomto směru v Evropě jednoznačné. Jaké jsou vaše předpisy a jaké jsou statistiky ohledně případných eh, zranění těch eh, eh, zločinců či ztrát na životech v průběhu akce. A má druhá akce, otázka je k tomu také trochu vázána. Chtěla bych vědět o obou Eh, přednášejících víc o, organizovaném, eh, eh, o charakteru organizovaného zločinu ve souvislosti s pirátstvím. Ano, je to pravděpodobně obdobné jako u jiných případů. Ti lidé se dostávají do pozic, kdy mají moc. Nicméně lidi, se kterými vy se setkáváte jako prosazovatelé Eh, tedy těch opatření, eh, ti konkrétní eh, dělníci toho trest, těch trestných činů jsou pravděpodobně ti nejchudší, jsou to takoví ti pěšáci, kteří vlastně jsou podobní těm pěšákům i v oblasti obchodování s narkotiky. Prostě já si myslím, že se vlastně nesetkává neděláte v těch vašich akcích ani s těmi, eh, kteří vlastně pak jsou příjemci těch velkých zisků, ale vy se eh, střetáváte s těmi nejzranitelnějšími, eh, s těmi, kteří samozřejmě konají věci nebezpečné a špatné, o tom žádných pochyb nemám, ale chtěla bych vědět, zdali tato má hypotéza je pravdivá a za druhé, jak se vlastně s těmito lidmi zachází z hlediska evropských eh, pravidel. Eh, pan Newton Dan. Děkuji, pane předsa, eh, předsedající. Za prvé je velmi pěkné vidět tady barevnou, zajímavou uniformu v našem výboru. Většina z nás jsou takový šedí ptáci, pokud tady nějaká uniforma Eh, pokud se tady neobjeví nějaká dáma v barevném. Takže já se ptám, zdali se jedná o uniformu eh, vojenskou či tedy eh, unijní, uniformu vnější služby. Aha. Pak ještě otázka piráctví Nigérie. Na druhé straně Afrika také aktivní, nebo se tím zabývá nějaká úplně odlišná organizace. A ještě něco. Řekl jste něco, co mě opravdu napřímilo. Říkal jste, že tady je propojení mezi somálskými piráty a organizovaným zločinem v Evropě. To je docela překvapující. Máte k tomu nějaké další informace? Jsou to nějaké evropské gengy, které organizují somálské piráty? Či jak vlastně probíhá ta případná spolupráce? Děkuji a na řadě je pan Šťastný. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, generále. Děkuji oběma řečníkům za velmi cené příspěvky. Já vydávám generály poměrně často v tom výboru pro obranu a bezpečnost a chci vám poblahopřát k Katalantě, protože je to viditelná eh, akce, je to viditelné opatření, je to hodně propojené s tím vším, co vidíme každý den. Je to prostě určitý eh, podnik a pokud je úspěšný, tak to prostě roste. Tam samozřejmě roste zisk a vy můžete investovat do úspěšné činnosti, aby zisk rostl ještě víc. Takže já to tak eh, vnímám že východní eh, břehy Afriky se budou postupně měnit, že tam budou stabilnější vlády a tak dále ale chci se ještě vrátit k tomu, eh, co řekl předřečník. Možná se to posouvá eh, jinam. Víme, jak to vypadá eh, teď v Mali. Možná, že tam ten organizovaný zločin více spolupracuje, protože mají stejné zájmy, jsou zapojeni do dopravy, pašování, pašování lidí či lidských orgánů. Jim je to jedno a ty konečné trhy jsou eh, nepochybně trhy jako Evropská unie, Severní Amerika a další části světa, takže tato spolupráce probíhá průběžně. Má otázka je následující. Existují určité obavy v tom smyslu, že ty pirátské činy, ke kterým došlo nedávno na březích východní Afriky, představují nějaký jednorázový Eh, incident, anebo eh, naopak jsou eh, příslibem v uvozovkách nějaké nové tendence, která by mohla být velice alarmující. Jaké jsou tady vlastně vůbec možnosti, varianty, protože s tím nepochybně souvisí i řada obav a když už hovoříme o penězích, jsem rád, že to tady bylo zmíněno, protože já jsem si kladl otázku, jak ty peníze získávají. E, dostávají to v hotovosti a jak se potom může toto všechno dohledat e, vy e, prostě to dohledáte, protože zjistíte, kde se najednou začne lépe dařit, kde je prostě biznis kvetoucí, takže ty peníze nakonec se dohledají a když se sníží ty zisky, no tak prostě ti lidé eh, ty aktivity zakončí a nebo budou hledat nové eh, výboje, no, nové, nové regiony, jak se ostatně už také možná děje. Děkuji a teď Frau Weiler. Um. Já mám jenom dvě drobné připomínky. A možná jsem staromodní, ale poté, co my jsme se dozvěděli o tomto kontextu a tomto prostředí, tak jsme pochopili, že boj proti piráctví zcela nezbytně propojen také s bojem proti chudobě. A pokud se v tomto ohledu nebude nic dít, tak eh, pravděpodobně budeme mít stále tyto výsledky, o kterých je řeč. I z právního hlediska je tady šedá zóna. Možná si pamatujete, že i v Německu probíhal v Hamburgu proces proti těm příslušným osobám a tam jsme právě viděli jak je obtížné využívat pomoc Evropské unie a prosazovat se z hlediska mezinárodního práva. Já si myslím, že by bylo smysluplné eh, napojit toto také na boj proti chudobě. To je jeden bod. A druhá připomínka je úplně jiná. Možná by bylo dobré, kdybyste nám poskytli ještě určitý odhad. Eh, chtěla bych vědět, zda bychom neměli přemýšlet také nad tím, zda bychom zde neměli zavedli evropského generálního advokáta trošku eh, podobně jako v USA. Jak se na to díváte vy? Myslíte si, že máte veškerou podporu, kterou potřebujete? Nebo si myslíte, že by bylo dobré mít vlastně eh, evropské, evropskou prokuraturu v tomto smyslu? Of my, of my own. Děkuji a já k tomu ještě připojím nějaké otázky od předsednického eh, křesla. Vy jste, generále, hovořil o eh, kapitánovi lodi, eh, který vlastně spadá pod právo té lodi samotné. A když ta loď je tak, pod takzvaným flag of convenience, to znamená... Many of these ships are, uh, uh, Eh, to může být majetkem třeba evropské firmy či amerického subjektu nebo nějakého jiného. To je jedna varianta, ale mnoho těchto lidí má takovou tu fingovanou příslušnost eh, k jurisdikci nebo třeba eh, příslušnost k jurisdikci třeba liberijské či jiné velmi volných legislativních norem. Takže když nějaká ta e, třeba americká firma e, vlastně tu loď e, zaregistruje jako loď panamskou a ta se najednou odstne teda u afrických břehů, tak jak to vlastně pak vypadá s tou odpovědností, dejme tomu, těch zemí, které nabízejí tuto možnost registrace cizích lodí u sebe? To by mě zajímalo. Za druhé, Eh, vypouštění těch eh, nebezpečných látek do somalských vod. Eh, třeba ze strany nějakých třetích stran. Viděli jsme také nějaké si komentáře v tom smyslu, že by se mohlo jednat i o nukleární odpad eventuálně. Je to také součást vašeho mandátu? Jak to vypadá. Je také možné, že součástí vašeho mandátu je přinášení jakéhosi, jakýchsi principů právního státu do těchto oblastí i v této sféře? Za třetí. surveillance drones Eh, jak to vypadá s těmi, eh, s těmi detekčními zařízeními, do, eh, takzvaný surveillance drones? Byly by užitečné v těchto oblastech? A pane Kostere, já bych se vás chtěl zeptat na výměnu informací. Question, uh, on, on the framework of the FTP implementation. Takže bezpilotní letouny měly by se používat či ne. A teď, když my jsme přijali to druhou dohodu e, s Spojenými státy, tak to bylo motivováno i určitými opatřeními v boji proti terorismu a také je tam odkaz na nadnárodní e, e, zločin. My poskytujeme hodně informací, Europol poskytuje hodně informací, Eh, a co dostáváme eh, obratem, nemusíte to nějak kvantifikovat, ale já se ptám, zdali tuto dohodu opravdu využíváme eh, v plné výši, tak abychom mohli bojovat účinně proti finančnímu zločinu, protože naše slyšení se také částečně týkalo finančních trestných činů. A ještě připomínku nebo takový komentář, to není otázka. Jedná se o to, že Europol nemá výkonné pravomoci a je do značné míry omezen, co se týče e, informací, které e, může dávat k dispozici těm operačním složkám. I believe that also Evropský parlament by samozřejmě chtěl na druhou stranu více ještě eh, dohlížet nad Europolem, tak eh, to je eh, možná ještě do budoucna pěkné téma k dalším, k dalším rozpravám. Takže nejprve a pak pan Kosters. Děkuji, pane předsedající, děkuji za všechny ty zajímavé dotazy a připomínky ohledně toho, eh, těch eh, pravidel pro vojenské síly a užití eh, síly mezi nimi. Je to velmi srovnatelné s policejními předpisy. Je velmi striktně regulováno, kdy je možno síly použít a my to znovu a znovu vlastně máme na tapetě u každé mise. Je tady mandát od rady v rámci Unie na národní úrovni ten velitel národních sborů také dostane své instrukce a pravidla, takzvaná rules of engagement. Tato pravidla prostě musí vždy jít v ruku v ruce s tím mandátem. To závisí pak samozřejmě na těch jednotlivých misích. E, tam je to odlišné, takže ten hlavní velitel a všechny, e, všechna ta plavidla a tak dále v Atalantě mají soubor pravidel, e, která přesně stanoví stanovují, za jakých podmínek můžete použít e, svou zbraň nebo e, sílu obecně. Pokud e, vybočíte z mandátu, tak prostě budete stíhán. A ať už se jedná o zranění třeba na vlastní straně nebo na straně těch pirátů, tak proběhne vyšetřování E, orgány e, k tomu pověřenými e, vyšetřování toho případného incidentu a máme celou řadu příkladů, které můžeme uvést, pak může dojít až k soudnímu řízení doma a pak samozřejmě budou přijímány příslušné kroky. Eh, zdali mám statistické údaje, v tuto chvíli je k dispozici nemám, nicméně jsem si jist, že kdybych se do toho ponořil, tak bychom nějaké údaje najít mohli. Nepochybně eh, došlo i k zabití eh, pirátů během akce, ale my to vždy naprosto přesně kontrolujeme a je to prováděno těmi orgány činnými v prosazování práva. Eh, takže vojáci mají mandát použití eh, síly eh, podle těch mandátů a zároveň řada těch našich plavidel, ne všechny, ale řada z nich, závisí to na národních také předpisech, má tam i určitou složku právě pro prosazování práva Law Enforcement Agency přímo na palubě což v řadě případů je jednoduché potom, protože jsou to tito lidé, kteří eh, pak eh, mají také na starosti například eh, sbírání důkazů. Na každé plavidlu je samozřejmě přesně stanoveno podle přesných pravidel, jak ta svědectví, jak ty důkazy sbírat. Je to podle pravidel Interpolu. Tato, tyto důkazy musí být samozřejmě pos, eh, sbírány či zajišťovány tím správným způsobem, jinak to před soudem nemá žádnou cenu. Takže důkazy v rámci Atalanty získané a využívané v řadě soudních eh, případů v současné době, eh, těch je dohromady nějakých, ty, ty představují nějakých 140 konkrétních soudních řízení s, s piráty tedy, a zde jsou dokumentována eh, důkazy, které byly eh, schromážděny v rámci Atalanty a eh, slouží při těch konkrétních soudních řízeních. Takže to je pro mě důkazem, že jsou sbírány ty důkazy kvalitním způsobem, správným způsobem, jinak by před soudem neobstály. A teď k těm pirátům na moři. No, já bych to srovnal jak s mm, prostě s těmi, kteří obchodují s narkotiky a kteří eh, eh, ono je to prostě u těch pirátů také tak, že jsou to třeba bývalí rybáři nebo mají jiné profese, prostě chtějí, jsou třeba bez práce, chtějí si eh, rychle eh, eh, vydělat. A šéfové klanů prostě to nevidějí rádi, když mladíci prchají na moře, nechávají se najímat jako piráti, aby si vydělali víc, než si vydělají jako rybáři. Jeden z důvodů, proč se stávají mladí Somálci mezi e, piráty, je právě ta chudoba. E, to se hodně říká. E, to samozřejmě je pravda, že musíme bojovat proti chudobě ale v našem mandátu je obsaženo také to, že musíme monitorovat rybolov, protože tady byla řada stížností v tom smyslu, že jeden z důvodů, proč existuje piráctví, je ten, že Eh, evropští rybáři chytají ryby s mnohem modernějšími zařízeními a s modernějším vybavením, takže to je nekalá eh, soutěž. Ovšem eh, fakta jsou taková, že nelegální rybářství není provozováno. Já neříkám, že není chudoba, ale důvod, proč dochází k těm pirátským aktivitám, je, že si prostě můžete vydělat mnohem více peněz a e, já, když se e, prostě podívám na organizovaný termín obecně, my máme trochu jinou terminologii, ale v zásadě se snažíme podobně jako Europol e, sledovat, co je klíčovým důvodem pro určitý organizovaný zločin. A když máme před sebou to piráctví, tak se snažíme zjistit, co je klíčovým důvodem pro jeho vznik. Odpovědí je, že to je prostě dobrý podnikatelský záměr pro ty eh, vedoucí představitele těch pirátských organizací, které do toho, kteří do toho investují. Takže eh, pro ně je to otázka nákladu a výnosu A proč do toho stále investují a proč platí eh, ty mzdy těm chudým Somálcům, kteří nevydělávají mnoho, ale přitom víc než v jiné činnosti je ten, že prostě pro to vedení těchto operací se to stále velmi vyplácí. A co, o co se snažíme my? tam, kde jsou ty náklady nízké a výhody a zisky vysoké, tak my se musíme snažit zvyšovat ta rizika a ty náklady a e, ostatní musí v tomto směru také pracovat a e, pracovat třeba i e, v rámci těch firm, které pak ochotně platí výkupné. To je také problém. Uniform, like. Teď otázka na, na mou uniformu, to se mi líbilo, poněvadž i vy jste Brit, ale jak víte, my nemáme uniformy na to, ani nemáme evropské uniformy poněvadž každý stát pořád ještě je e, suverénní při rozhodování o použití armády. Já jsem holandian a já jsem e, detašovaný jako expert u EU, poněvadž my, jakožto Evropská unie, my hm, Eh, tady eh, to bereme tak, že jde i o národní zájmy, tedy i o britský zájem a proto musíme spolupracovat jako armády, jiná volba není. A eh, piráti v Nigérii, no, já nevím, nevím, jak je to tam, ale já zde vojensky nevidím žádné propojení, ale samozřejmě musíme to také úzce monitorovat, protože to také ohrožuje naše zájmy. A propojení s EU, já to musím trochu relativizovat. Čísla, která máme, ukazují, že hodně peněz zůstává v daném regionu. Více zůstává v daném regionu. Ale také máme určité důkazy, že některé ty peníze jdou mimo region a včetně EU. Je pirátství novým trendem? Jedna z otázek, já eh, bych řekl ne. To je profese stará několik tisíc let. A v posledním století eh, vznikl eh, tedy velký problém v Americe a my jsme se hodně ponaučili a mm, od nich a víme, že je třeba bojovat proti tomu na moři, sice ano, ale řešit příčiny eh, eh, ve vnitrozemí. A takže teď eh, ty peníze. Ono je těžké tedy vystupovat ty peníze, když je to v hotovosti, ale mm, když oni něco potom do něčeho investují, tak tam je možnost, i když je to těžké, identifikovat tedy ty jejich cesty, trasy a já přeji hodně štěstí všem, kteří se o to pokoušejí. Není to vůbec jednoduché. A dále. Srdečné díky za vaši otázku. Partly jsem už na něj částečně odpověděla. Ano, chudoba je problém, ale musím říct si dvě věci. A tady se opakuji. Dokud, nebo dokoliv, kdy, dokud bude možné v tomto vydělávat daleko více peněz než eh, jinou legální prací, no tak samozřejmě vždycky jsou lidé, kteří chtějí vydělávat víc peněz. Ale další důležitý argument je, že Můžete se zeptat i eh, lidí, kteří dělají roz, eh, v oblasti rozvoji, rozvoje. Takže eh, oni hm, hodně investují do boje s chudobou, pomáhají, humanitárně pomohou, pomáhají a budou to Eh, dělat i nadále, ale nebude to mít žádný efekt, pokud ty peníze nebudou zabezpečené, pokud tam nebude bezpečnost, bezpečí. Takže musíme pomáhat somalské vládě a celému regionu, aby region byl bezpečný. A o to nám jde. A eh, boj proti pirátství to je pouze jeden aspekt. Je třeba ale i eh, zabývat se výcvikem policie, místní policie, pohraniční stráže, tak aby fungoval celý systém eh, policie a justice, včetně vězeňství. A samozřejmě, abychom potom jim mohli předávat piráty. To by bylo vždycky pro nás lepší. A boj s chudobou, to je také součástí, i když eh, je to těžký problém. Pokusíme se o to, jakmile bude region bezpečný, tak eh, potom je třeba, aby tam vytvářeli pracovní místa a bojovali s chudobou. A v tom je síla Evropské unie. A proto se mi tato práce tak líbí, protože mohu spolupracovat i s ostatními, kteří také mají zájem na řešení problému. Pane předsedo, vaše otázka k těm vlajkám. Ano, vlajkám registrace. To je velký problém. Máme mnoho, hlavně obchodních lodí, které vlastní nějaká firma a e, najme si posádku e, různé národnosti a potom, jaká je odpovědnost e, toho, té rejdařské firmy. No, e, my e, <clears throat> máme tedy e, takový, e, jak se dokument, e, best practices a očekáváme, že ty obchodní společnosti to budou dodržovat, že budou tedy e, zabezpečovat tu loď, eh, budou jezdit určitými trasami, ne těmi nejvíce nebezpečnými, kde, které nejsou pod naší kontrolou, či pod kontrolou dalších protipirátských programů. Potom i pokud, jsou, eh, eh, pokud se zautočí na tu mm, posádku, tak jim dáváme instrukce, jak tedy se mají bránit, aniž by poškodili vlastní posádku. To jsou tedy opatření, která, za které zodpovídají ty, ty rejdařské firmy, ty podniky, které vlastní lodě. Víme, že je to pro ně nákladné, že se jim to moc nelíbí, ale i máme případy pojišťoven, které mají potom problém, pokud ta obchodní firma nebude respektovat eh, tyto naše pokyny a pokud ne, tak jim pojistné zvednou. A nyní ty obchodní eh, lodě to dělají a víceméně i z těchto důvodů, což nám pomáhá. Trestní stíhání. Eh, eh, většině případů ano, ty eh, vlastníci zaplatí výkupné, ale potom trestní stíhání, to je odpovědnost členských států a zde, to znamená jejich orgány činné v trestním řízení, to mají na starosti. Eh, my máme takový seznam pořadí priorit. Eh, pokud nějaká eh, loď zadrží piráty, tak je to mm, především na tom členském státu, pod jeho švajkou, ta loď je registrována, aby trestně stíhala. Třeba když já, třeba můj stát, mm, máme nějakou loď plující pod holandskou vlajkou a ta je předětem pirátského útoku a naruší to Eh, naše holandské plavidlo, no tak trestně se budou stíhat v Nizozemsku. I máme příklady, kdy několik pirátů již bylo trestně stíháno v členských státech. Ale také i máme zde takové komplikovanější případy, když tam i, i ty lodě jsou registrovány pod různými vlajkami, takže my především eh, mm, bereme za to základní ten vztah s tou eh, eh, zemí, kde jejíž pod jejíž vlajkou pluje ta loď. A potom také, ale i třeba tam je různorodá posádka a některé ty státy, které tam mají státní příslušníky, tak třeba chtějí trestně stíhat, ale někdy nikdo nechce trestně stíhat. No tak potom je musíme propustit. Ale Každopádně je to vždycky je to dobré, protože se tím zvýší riziko pro tu zločineckou organizaci, když je takto zajistíme. A potom, eh, když někdo tedy eh, odhazuje nebezpečný materiál do moře, to není v našem mandátu. V našem mandátu je kontrolovat rybolov, nezákonný rybolov. To ano. A to děláme. Potom používání těch eh, bezpilotních letadel. My máme toto pro účely průzkumu, pozorování, eh, ale eh, nejvíce používám satelitní obrázky a eh, potom i ta průzkumná letadla, i když samozřejmě ty bezpilotní také můžeme užitečně využívat. Děkuji. Děkuji a nyní pan Kosters. Děkuji. Mr. Kosters for interrupting you because Frau Weiler. Děkuji. Takže ještě takové vyjasnění tady. Tím FBI měla ještě otázku ohledně FBI. Myslíte si, že je to nutné po těch dobrých zkušenostech, které máte? Máme mít něco podobného v Evropě? Uh, Um... Ano, děkuji. Okay, uh, well, because we are still very much... Ano, máme dost času. Takže můžeme začít druhé kolečko, další kolečko. Ano, dobře, velice rychle. Takové objasnění potřebuji. Vy jste řekl, že vy eh, jste trestně stíháte 140 pirátů a kolik gangů se vám podařilo eh, trestně stíhat. Mm, to znamená, jsou to tedy pouze eh, ti piráti, konkrétní fyzické osoby, anebo i ty gangy, které za nimi stojí? Perhaps Lieutenant General could... Možná pan generál by mohl zareagovat na tyto body rychle a potom pan kolega Kosters, prosím. The question uh, whether we need... Takže k otázce, zda potřebujeme unijní organizaci, No, to je organizováno po národní linii a možná v nějaké další budoucnosti by tohle možnost byla, ale od toho jsme ještě hodně vzdáleni a e, celá řada těch aktivit se dělá, e, se realizuje na e, tom principu svrchovanosti členských států a tady jsme pod kuratelou rady zdali my pak provádíme to stíhání. Já ne různé členské státy, pak jsou tady také regionální mocnosti, Mauritius, Seychely, máme prostě důkazy k tomu konání jednotlivců a nejsme ještě tak daleko, že bychom to prostě e, dotáhli až k vedení těch gangů. Máme určitou představu ohledně jednotlivých skupin e, a pirátských uskupin, e, uskupení, ale vy můžete stíhat nakonec jenom ty, kteří prostě konali proti pravidlu. Pirátům. A to jsou ti, kteří prokazatelně vedli ty konkrétní pirátské činy a eh, vůči kterým máme důkazy. Pan Kostas, děkuji. Ano, já budu jenom opakovat to, co řekl eh, generál, ale máte v podstatě pravdu. Eh, ti lidé, kteří konají ty konkrétní eh, pirátské kroky, tak nejsou na nějaké vysoké společenské, na tom žebříčku nějak vysoko, vysoko postaveni, nejsou ani příliš chytří, Eh, to je také pravda. Před několika týdny se například snažili nalodit do eh, španělské fregaty, eh, to se teda hned vydali do rukou zákona, to je pravda, to byla neopatrnost z jejich strany. Tito lidé budou samozřejmě potom trestně stíháni ve Španělsku podle toho, co provedli a podle práva. Samozřejmě je eh, to také kombinováno s tou otázkou chudoby. To jistě není tady nějaké jedno eh, jediné řešení eh, piráctví jako takového, odkud piráctví pochází, jaký je jeho původ a tak dále. A to, co děláme nyní, by mělo být součástí takového souboru opatření. Eh, takového, eh, takové širší škály různých řešení, eh, která by zamezily tomu, aby se to dále pro, rozšiřovalo. Musíme také podpořit somálskou vládu a tak dále. A pak je tady somálská diaspora, o tom se také generál zmínil protože byl dotázán na e, zisky z té pirátské činnosti, které končí někdy v Unii. Somálská diaspora je také tedy předmětem zájmu. E, je tady e, napříč Unii řada členských států, ve kterých žije poměrně hodně Somálců. A pak zase je tady otázka regionu jako takového. Pokud se třeba podíváte na Keniu, Hlavní město Nairobi má zhruba 1,5 milionu obyvatel somálského původu uvnitř e, toho samotného města, takže to je velká komunita. A další věc. E, e, Evropská, Evropské státní zastupitelství či Eh, pokud se podíváme na operaci Nemesis, tak my bychom rádi, aby třeba jeden členský stát si to vzal jakoby na povel, protože JIT většinou vede eh, státní zástupce. V tomto případě by to mohl být pouze Holandian, protože německý státní zástupce nedostal eh, nebo nemá jurisdikci na volném moři. A dá, holandský ano to je prostě určitý historický fakt. Naše e, námořnictvo e, v minulosti, tam možná e, byly také mimochodem nějaký nějací piráti, kteří se pak dostali do oficiálních struktur. Historie o tom hovoří jasně. Podobně v Karibiku i španělští mořeplavci, takže taková historie existuje, ale je to otázka jurisdikce. Já eh, samozřejmě nevím, jak to je, jak by to mělo být s jurisdikcí evropského eh, státního zástupce, protože zatím něco takového neexistuje, i když se o tom diskutuje, to jistě ano. Každopádně si myslím s veškerou úctou, že se jedná o národní eh, pravomoc, o národní jurisdikci, národní soudy, národní legislativu. Také jsem dostal otázku k TFTP eh, to je zase eh, program pro mapování těch zisků politických činností a korupčních činností. Pokud se podíváme eh, tedy na to, co eh, je eh, v tom zapsáno, my musíme prokázat, prokázat to propojení. A to propojení musí být prokázáno z obou stran, na naší straně i na straně Spojených států, aby tedy ten nexus, ten vztah k terorismu byl platný či nikoliv. Takže pokud tady vidíme určité propojení e, směrem k jednomu z těch pirátů, e, e pokud tady máme nějakého podezřelého, který by mohl být spojen s Al-Shebabem a nebo s Al-Kaidou, no tak nepochybně to dále využijeme. Ale nemůžeme systém využít pro eh, přeshraniční či nadnárodní závažný trestný čin. Toto je trochu jiný nástroj a nemůžeme prostě prostřednictvím TFTP řešit eh, věci nekorektním způsobem. Na to je to příliš eh, hodnotný a vzácný nástroj. A teď ještě k Nigérii. Nevidíme tady žádné spojení Eh, nevidíme tady něco, k, co by se týkalo nigerijské, eh, nigerijských pobřežních vod. Co tady vidíme, je, že dochází eh, k zloději nám na moři. Je tady několik lodí, které čekají na připlutí do přístavu. Na ně občas se prostě dostanou nějací E, zločinci, kteří tam ukradnou, co mohou a zase prchnou. Takže toto není piráctví. Piráctví je něco jiného. Piráctví je, když e, vezmete, e, zajmete rukojmí, zmocníte se vedení té lodi a tak dále. Takže ke krádežím, k odcizování majetku dochází i u těch nigerijských břehů, ale nejsou to akta, akty piráctví. Předsedající, děkuji já jsem se vlastně také vrátil díky vám eh, do 16. století, kdy vy, holanděné a my, Portugalci, jsme bojovali na otevřeném moři, kde bylo plno fregat, eh, především eh, kolem ostrovu Sokotra, které teď patří Jemenu a myslím si, že ty patří také do toho vašeho Eh, do té vaší oblasti. Nevím, jestli ještě někdo žádá o slovo. Ano, paní Morvaj. Děkuji. Já jsem trošičku zklamaná, i když to bylo všechno nesmírně zajímavé, ale my se máme zabývat organizovaným zločinem eh, či jinými slovy eh, trestními organizacemi. Naším cílem je proskoumávat organizovaný charakter toho, té trestné činnosti, zabývat se tím, bojovat proti tomu a zdá se mi, že eh, tady je prostě v středu zájmu ten pirát, který, jak už jsem řekla během odpoledne několikrát, je vlastně takovým tím pěšákem v celé věci, nejzranitelnější, většinou chudý, kdo je tedy ten fyzický vykonávatel určitých kroků, za kterými je ovšem celý gang eh, mnohem eh, mocnějších lidí, kteří vydělávají velké eh, prostředky. A já chci zjistit, zjistit, kde je ten chybějící článek. Vy víte velmi dobře, eh, nebo lépe řečeno, řekli jste, že jste chytli 140 pirátů. Já si myslím, že jste řekla, co jste chtěla říct, paní Morvaj. A já se omlouvám, že jsem takový deviant, že se tady vůbec objevím jako členka výboru a že když máme pracovat až do 18.30, že se snažím toho času využít, takže se opravdu omlouvám. My jsme prostě výbor, který se má zabývat organizovaným zločinem a měli bychom o organizovaném zločinu mluvit. E, takže předsedající, vy jste požádala o nějaké vysvětlení, prosím, chcete e, na to odpovědět, pánové? pan Koster. Kosters. The maritime piracy, what we see down there is organized. Takže samozřejmě pirátské činy jsou organizovány z pevniny, ze somálské Eh, teritoria, z bezpečného vnitrozemí, eh, které kontroluje Al-Shabaab eh, tam není prostě policejní přítomnost, tam není jurisdikce. Takže s veškerou úctou ti velcí hráči, ty nenajdete na lodích, ty zůstávají na pevnině. A prozatím není možnost se odebrat na tu pevninu a tam prostě prosazovat právo tam je zatknout, tam je prostě eh, zatknout na místě a tak dále. Tato možnost prostě vůbec neexistuje. Za prvé, my jako policejní, Evropská policejní organizace prostě my prozatím nemáme, we don't, we don't have executive. máme žádnou jurisdikci, nemáme na té somálské pevnině žádnou e, pravomoc tam prostě kohokoliv zatknout, z jakého, pod, jak by to bylo, čím by to bylo podloženo. Takže to je obtížná otázka. E, jistě stojí za to to analyzovat. A my analyzujeme ty informace, ty, které získáme a možná, že bychom mohli dospět k závěru, že e, jeden z těch velkých hráčů e, třeba vystoupí z té bezpečné zóny, pustí se na nějaké cesty a tam na to čekáme, abychom prostě se na něj vrhli, abychom ho zatkli. Ale na pevnině tam nemáme žádnou pravomoc, tam nemůžeme jaké e, si úřední moci něco konat, protože to prostě nejde. Předsedající, pane generále, vy jste chtěli ještě něco doplnit? Ano, děkuji. To je ta správná otázka, protože ta se týká toho, jak problém řešíme. Nejenom bojujeme proti pirátům na moři, to platí i pro obchodníky s drogami přece. A mm, to znamená, e, musíme tedy e, stopovat ty další. Takže ano, pirátství je součástí organizovaného zločinu. Jaké jsou příčiny, které vedou k tomu, že lidé se dají na pirátství? A tady nejde pouze o ty jejich eh, hlavní představitele. Samozřejmě jim se to vyplatí, ale vyplatí se to i těm, tedy pěšákům, eh, kteří si to zvolili. Oni vědí dobře, že to je trestná činnost. A proč? No, protože tam v Somálsku nejsou žádné eh, orgány činné v trestním řízení, žádná bezpečnost. Eh, obecně tam ta zpráva státu je chabá a kvůli tomu všemu je tam chudoba. Když se stát neřídí, tak je chudoba. A takže to jsou velice komplexní faktory eh, mm, a my se snažíme detekovat příčiny piráctví jakožto Evropská unie se snažíme všechny vyřešit, eh, a to v součinnosti s ostatními. Jak jsem se snažil vysvětlit, vojáci jsou pouze toho součástí, já nemám prostředky eh, eh, tam potom trestně stíhat ty jejich představitelé, to dělají jiní, ale my podporujeme, podporujeme orgány činné v trestním řízení. A, polic- a Evropská unie, jakožto organizace, která má celou řadu součástí, jako komisi a tu radu pro vnější vztahy a ti zkoumají ty příčiny a hledají řešení. Já myslím, že už jsme udělali velký krok vpřed, protože jsme propojili všechny nástroje, ale také musíme samozřejmě eh, stíhat eh, ty, kteří zatím stojí, kteří investují peníze a ti, eh, kteří tedy berou to výkupné a kteří potom mohou platit ty chudáky, kteří se dají na piráctví. Zatím nemáme řešení a snažíme se. Je třeba, abychom se lépe koordinovali s Europolem i při opatřování informací předávání informací, které jsou podstatné pro identifikaci těch jejich vůdců, ale je třeba i zároveň řešit příčiny. A mezi tím e, se snažíme řešit to, že v té zemi není žádná bezpečnost, žádná policie, nikdo stát neřídí. A e, i máme zde e, misi CSDP a ta se snaží právě o to zavést tam Eh, zprávu určitou v tom státě. Děkuji. Další body? Něco do různého? Pokud ne, tak eh, příště se sejdeme zde 18. března od 15 eh, do 18.30 a 19. od 9 až do odpoledne a e, teď chci poděkovat e, našim hostům a všem e, a přeji, děkuji všem tedy a hezký večer. Thank you.